Colleagues, can I bring the meeting to, to order? Vážené kolegyně a kolegové, usaďte se prosím. Měli byste eh, mít eh, před sebou návrh pořadu jednání na dnešek a na zítřek. Pokud jste s ním všichni spokojeni, můžem, budeme jej považovat za eh, přijatý a přejdeme k schválení zápisu. Máme tady zápis z 22. 23. března před sebou. Můžeme jej schválit. Mnohokrát vám děkuji. A dále a oznámení nových společných stanovisek. 25. března v eh, Bruselu na druhém plenárním zasedání březnovém eh, se to týkalo eh, v regulace, pardon, v nařízení pro cestu ohledně práv cestujících na vnitrostátních vodních cestách a v dalších prostředcích. A předseda musí informovat výbor o těchto nových eh, společných stanoviscích a to já nyní právě činím. Možná si vzpomínete, že paní Ayala Sender a panu Kančimu eh, jsme eh, dali mandát začít vyjednávat na základě mm, našeho prvního hlasování s předsednictvím a nechat obě dvě zprávy jako balíček dohromady. Kontakty a vyjednávání se španělským předsednictvím už probíhají v současné době a to ve spolupráci s našimi stínovými zpravodaji. A já jsem vás o tomhle chtěl tedy informovat. Další bod na pořadu jednání jsou sociální eh, pravidla v eh, silniční dopravě a eh, zpravodajka Helen Runner. Helar, kde je Helar? Máte slovo. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Kollegen. Děkuji. Vážení kolegové, chtěla bych poděkovat za vaše konstruktivní příspěvky. A celkově E, tady bylo 76 pozměňovacích návrhů, takže je vidět, že je tady opravdu velký zájem na této zprávě, nebo nejenom na zprávě, ale vlastně na celé této problematice, která je zprávou řešena. Snažili jsme se pokud možno dosáhnout poměrně štíhlého výsledku, nepříliš rozsáhlého. Mám tři kompromisy a tady bych chtěla poděkovat kolegům, kteří podpořili tyto kompromisy nebo mi k něm napomohli. Týkají se tří věcí, jednak minimální a maximální tresty, potom to je tedy k číslu 10, za druhé k číslu 17 na založení Evropské agentury pro silniční dopravu a potom číslo 21 zřízení bezpečných parkovišť nebo parkovacích míst. A k tomu mám následující připomínky. Celkově bylo šest pozměňovacích návrhů na téma bezpečná parkovací místa a to podle nás jednoznačně poukazuje na to, že je tady potřeba bezpečné infrastruktury, která se liší v jednotlivých členských státech, někde je to větší, menší. A ukazuje to, že je potřeba dále pokračovat tímto směrem a vyzývat členské státy k tomu, aby dále vytvářeli patřičnou infrastrukturu. Potom eh, k té eh, druhé věci bylo tady mnoho různých názorů. Stačí se podívat na počet pozměňovacích návrhů k číslu 17 a návrh, eh, který je teď na stole, tedy týká se to zřízení Evropské agentury pro silnice. A tento kompromisní návrh vlastně e, ten dosavadní návrh ruší, ale komise je vyzývána k tomu, aby zřídila koordinační orgán nebo místo, aby se na evropské úrovni e, dosahovalo harmonizace, kontroly a koordinace na evropské úrovni. A naše četné rozhovory a rešerše v této oblasti ukázaly, že je potřeba, abychom to centrálně sledovali koordinovali, pokud jde o kontroly a různé sankce. Pokud tady nebudeme mít žádný kontrolní orgán, tak budeme mít problém v tom, že naše iniciativa a iniciativa komise by zní dostracená a i když tady zatím bude dobrý úmysl a dojde možná k nějaké reakci, ale nedovede se to až do konce nebude to úspěšné. A to přece nemůže být náš záměr. Takže musím říci, i v souladu s eh, mým oborem, že bez kontroly tady nic nepůjde. Bez kontroly nebude možné ovlivnit budoucí situaci a nebude možné si zjistit, jak to vypadá. To by mělo také zajistit to, že dojde k, pardon, k sjednocení trestního systému v Evropě a já tedy doufám, že budete souhlasit s tímto zeštíhleným návrhem eh, této z agentury na kontrolní orgán. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost a předem za vaše příspěvky. Thank you, Hela. Um... Děkuji, Helen. A za SAD je tady pan Ertu. Uh, Děkuji, pane předsedo vážení eh, kolegové a kolegyně. My jsme se s paní zpravodajkou eh, samozřejmě o tomto eh, bavili, tak abychom nalezli společné řešení, které by bylo rozumné i do budoucna. Několik bodů tedy z naší strany, které bychom zde rádi zmínili. Začal bych kompromisním pozměňovacím návrhem číslo 2 ten eh, v první řadě obsahuje v jádru mm, Evropskou agenturu pro eh, silniční provoz a její založení. My jako sociální demokraté jsme eh, kategoricky, nejsme kategoricky ani pro, ani proti mm, nějaké takové evropské agentuře. Pokud jde o seznam hlasování, tak tam se pokoušíme naznačit jednu věc, a sice, že Eh, předkládáme eh, pozměňovací návrh 40 a to navzdory tomu, co už zde proběhlo. A potom to souvisí se 43 a komise potom má se zabývat tím, co ta agentura vlastně může dělat a co by pro ně mělo být dobré. Když na základě toho výsledku eh, budeme eh, v názoru, že potřebujeme eh, tu agenturu, tak se připojíme, jinak bychom nezbytně nehlas, nechtěli hlasovat pro tuto agenturu. Takže to je jedna věc. A potom dále kompromis číslo jedna bychom tedy mohli schválit a u kompromisu číslo tři to se také týká některých pozměňovacích návrhů, tak tam bych si chtěl akorát vyjasnit následující. Když by byla přijata trojka, tak by odpadly 1,70 eh, až 3,70 a já si myslím, že 72 až 74 spíše odpovídají 71, takže tam by vlastně nebylo třeba potom té trojky nebo obráceně. A takže na to jsem se chtěl ještě zeptat, jinak můžeme souhlasit s paní zpravodajkou. Ale měl bych také ještě jednu otázku a ta se týká pozměňovacího návrhu 61. Tam jde o to, Tam jde o eh, informační způsoby informování, jestli brožurku nebo ne. A potom jsou tady inteligentní dopravní eh, systémy a jejich používání. Spravodajka v eh, pozměňovacím návrhu 61 od pana Kocha napsala plus, zatímco my u 63, 62 a 64 máme minus tak já bych se chtěl eh, zeptat na to, eh, v čem je tady v zásadě eh, rozdíl. Ale jinak bychom mohli s tou zprávou, jaký paní zpravodajka vypracovala, a souhlasit a v zásadě za to děkuji. Děkuji. Jezín za Alde. Ja, äh, unser Schattenberichterstatter konnte heute leider nicht hier sein, darum werde ich das für die. Dobře, náš stínový zpravodaj bohužel se nemohl dostavit, takže proto to převezmu já. Děkuji také paní zpravodajce. Asi jste si všimli, že nemáme žádné pozměňovací návrhy, eh, takže to ukazuje, eh, že tady je ten názor, že paní zpravodajka odevzdala velmi kvalitní návrh, se kterým můžeme v podstatě celkově souhlasit a pokud jde o kompromisy, tak ty v každém případě také podpoříme. Eh, zaujalo mě teď to, co tady říkal pan Etuk eh, k pozměňovacímu návrhu 43. Nejprve jsme měli pocit, jako kdyby to vlastně byl souhlas s agenturou protože my si myslíme, že by to v podstatě bylo dobře, ale vy potom říkáte, že vlastně ani nejste vášnivě pro ani proti a my s tím souhlasíme a spíše se kloníme k názoru, že to asi potřeba nebude. Ale zatím ještě to celé zvažujeme, zvažujeme, jestli budeme pro 43 nebo proti. A jinak si myslíme, že je to velice vyvážená zpráva, kterou opravdu můžeme celkově podpořit. Děkuji. Thanks to Jean. Mrs. Lichtenberger. Děkuji. A teď je Lichtenberger za zelená. Děkuji. Vypadá to, že je to úplně takové německojazyčné kolečko, ale ukazuje to také tak trošku, že eh, tady máme otázku eh, eh, porušování v této oblasti Eh, pociťujeme my u nás ve střední Evropě nejvíce, protože se našimi zeměmi projíždí. My totiž eh, potom cítíme eh, ty negativní dopady. K těm jednotlivým pozměňovacím návrhům bych se nejdříve chtěla zeptat. A sice, proč pozměňovací návrh 31 od Life Frida? Eh, který eh, bychom také měli eh, projednat na AITR. Proč je tam u něj mínus? Protože tam ti jednotliví členové by jej bývali přijali a máme tady trošku nebezpečí sociálního dumpingu a s tím bychom se měli vypořádat. Z mého pohledu je to velmi důležitý pozměňovací návrh a měl by zůstat zachován, k těm eh, kompromisním pozměňovacím návrhům několik připomínek. Dvojka. Myslím si, že bezpečnost silničního provozu eh, zvýšíme, až členské státy eh, konečně opravdu budou mít na paměti rychlostní limity a v omezení alkoholu v krvi při jízdě aby se to opravdu eh, systematicky kontrolovalo a tam se eh, tlačilo. Já si myslím, že tady nejde o otázku, jestli nějakou agenturu nebo ne, protože eh, my nemůžeme lidi přemlouvat k mm, bezpečnosti, tam jde jenom o kontrolu. pokud budu moci jezdit v každém členském státě eh, opila a můžu eh, být, eh, můžu přijít o řidičák, jenom když by přímo na načapána a potom mm, a nemůžu a jindy můžu zase pořádávat námitky a, a do svatého dindy a, a tak je jasné, že v takové situace se řidiči nepoučí. U trojky mám trošku problém. Tam je eh, nezbytnost zřídit eh, odpočívadla, to je docela jasné, ale eh, také jde o to, aby to znovu bylo podporováno s Evropskou, Evropskou unii. A zase peníze potečou na silnice a ne na koleje. Vzhledem k otázce klimatu a přetížení našich silnic se ta otázka nemůže klást takhle. Já bych vám ráda eh, dala jeden příklad, nebo eh, řekla o jedné věci. Eh, je docela běžné, že Eh, když eh, jezdí chladící eh, transportéry, tak mají spuštěné chladící agregáty i přes noc. A ono je to trošku problém, když u toho potom bydlíte jako u nás. Já jsem, já to mám sama před dveřmi a to člověk potom nezamhouří oka. To by se mělo omezit. Takže když už se vytváří parkoviště, tak je třeba na tohle poukázat. Tohle je třeba docela jistě eh, zohlednit, protože eh, jinak je to docela velký problém. A ještě poslední věc. Word Mankol, pozměňovací návrh ústní. Konzultace inspekč- s inspekčními orgány. To si myslím, že je velmi správné a důležité. Ale eh, když tady potom k tomu vezmu všechny zástupce zúčastněných stran, tak eh, jde o to, jak se to bude eh, vykládat. Eh, hlavně jde o to, aby se to nevyložilo tak, aby se omezila silniční bezpečnost, ale aby se naopak postupovalo proti zneužívání, ale tak tomu v mé vlastní zkušenosti právě nebývá. Děkuji za ECR, pan Berber. Thank you, Chairman. Sorry to break. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že to přeruším, to německé kolečko, ale budu mluvit anglicky. První věc, kterou chci říci, je, že pokud jde o ten úvodní projev, tak já souhlasím s tím, co tady řekla paní Lichtenberger. Říkám to proto, že ona řekla, že zdá se, že problémy existují spíše, pokud jde o, o země střední Evropy. A já nepochybuji o tom, že je to pravda. Což ale mě přirozeně vede k tomu, že řeknu, že to je opět takový příklad legislativy, kdy jedna velikost má jak se padnout všem. My nemáme takové problémy s, tímto, eh, s touto věcí v jiných státech a na okrajích Evropské unie. Takže v tomto smyslu jsem vlastně už minule při úvodním jednání něco podobného říkal, takže to nebudu opakovat. Chci říct jenom dvě, tři věci k těm pozměňovacím návrhům, které jsme obdrželi a já jsem sám některé předložil. Pokud jde o návrh pro nějakou agenturu pro silniční dopravu, tak já s radostí říkám, že už se zdá, že se vzdalujeme od této myšlenky. Já jsem nikdy neskrýval skepticismus eh, ve vztahu k této nové agentuře, pokud, především pokud by se měla zabývat silniční dopravou. Myslím si, že by to byla jenom ztráta času a peněz daňových poplatníků. Takže jsem velice rád, že jsou zde pozměňovací návrhy, které si přejí vypustit tuto věc ze zprávy. Mám také několik návrhů, které by to měly nahradit, protože, a možná to říkám poprvé, že si myslím, že bychom měli hledat pozměňovací návrhy, které eh, apelují na komisi, aby plnila tuto roli, a ne nějaká nová agentura, koordinační subjekt nebo něco takového. To znamená, že v tomto smyslu mohu určitě podpořit taková, takové pozměňovací návrhy, které podpoří větší aktivitu Evropské komise v, této, v tomto směru. Dále si myslím, že návrhy ohledně bezpečných parkovacích míst, to musíme určitě přivítat. Jsou to zase oblasti, kde určitě jsme obecně toho názoru, že roste kriminalita a mezi tím samozřejmě také krádeže, vykrádání vozidel nejenom užitkových. Takže my se musíme snažit na nadnárodní úrovni toto také nějak ošetřit. Paní, pane předsedo, jenom obecně k, tomu, k mému pozměňovacímu návrhu 75. Možná si vzpomenete, že minule jsme hovořili o takovém jazykovém problému a proto já jsem předložil tento pozměňovací názor, abychom skutečně hovořili o security v angličtině, bezpečnosti a nikoli safety v angličtině. Tento problém jsme totiž měli už v minulosti, především při překladu mezi anglickou a francouzskou verzí dokumentů, takže uh, pokud by to ostatní kolegové mohli poruš, podpořit, pardon, tak by to určitě lépe vyjasnilo, o co nám vlastně jde. Pokud jde o vynucování těchto právních předpisů, tak určitě bychom se neměli snažit komise zahltit příliš velkým počtem dalších úkolů, které musí vymáhat. Myslím si, že o to by se měly starat členské státy. A tak by se ten problém mohl, doufejme, zmenšit. Takže já věřím, že pokud je o to vymáhání, tak si myslím, že skutečně členské státy by měly hrát primární roli. A ještě nakonec, pane předsedo, pokud smím, tak bych se zeptal na jednu otázku, protože jsem trošku zmaten, když tam vidím v kompromisu číslo jedna, eh, že se tam přidává nový text a je tam věta v závorkách, která říká such and G- as GNP or geographical factors. Já vím, co znamená ta, ta zkrátka, ale jaké jsou ty zem, geografické faktory, to skutečně eh, ve vztahu k těm pokutám to moc nechápu, takže bych byla rád, kdyby mi to pan spravodaj, paní zpravodajka pardon, mohla vysvětlit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Bradborne. Takže teď zpět se pustíme do německého kolečka zpátky. Pan Groš, prosím. Eh, eh, ne, že bych s vámi nesouhlasil, pane předsedo, ale budu hovořit francouzsky. Chtěl bych poděkovat eh, kolegyni za kvalitní zprávu, kterou předložila. Je to vynikající zpráva a já si myslím, že tady vynaložila veliké úsilí také ve snaze o kompromis. A potom jsem ještě chtěl hovořit stručně o té agentuře. To je téma, které ehm, se diskutovalo už dříve a já bych chtěl kolegům navrhnout, abychom eventuálně vedli širší diskuzi o různých typech e, dopravy. A můj názor je takový, že pokud agentura má pouze vytvářet e, papírování a statistiky, tak ji nepotřebujeme, protože e, jsou to vyhozené peníze, ale pokud by to mohl být nějaký progresivní evropský regulátor a pokud je tady politická vůle k tomuto, na rozdíl od toho, co se dozví, dozvídáme z některých členských státe, států, tak potom má smysl zřídit agenturu. Ale já si myslím, že to by také znamenalo velmi rozsáhlou diskuzi v tomto výboru a možná diskuzi nás všech. A možná bychom tomu mohli zatím říkat koordinační místo. Hmm, protože si myslím, že o to tady asi zhruba půjde. Na rozdíl od pana Bradburna bydlím v oblasti, kde téměř každý týden řešíme otázky přeshraniční problematiky, pět kilometrů od Ně- Nizozemska, Německo, Lucembursko, je to zkrátka na rozhraní těchto zemí a opravdu je e, ohromující, když vidíte, že e, jedna jediná směrnice se dá vykládat s takovou velikou fantazí, s takový, takovým různým způsobem a Tady je opravdu potřeba to minimálně koordinovat, pokud nechceme udělat ještě nějaký další krok. Pokud jde o směrnici o řidičských průkazech, tak eh, tam jsme nechci se k tomu znovu vracet a otevírat, to, by zase trvalo měsíce, ale tam jsme upozorňovali na to, že například jedna země v Evropě, a bylo tam něco i Německo, a tam vlastně eh, plně odebírají řidičský průkaz. A všechna ta opatření, eh, která jsme tam dali, abychom zabránili turismu za řidičskými průkazy, tak eh, to vše vyšlo v niveč, protože ten, kdo nemá řidičský průkaz, potom může kdekoliv, jakékoliv zemi říci nemám řidičský e, průkaz, potom to je jakoby definitivně neměl řidičský průkaz a musí udělat ten test, kterému nás říkáme test pro idioty, potom přijde do Řecka, za 14 dní později řekne, že už tedy e, má za sebou to a to e, a během tří měsíců dostane řidičský průkaz. Takže to je koordinace, nebo je tady potřeba koordinace na evropské úrovni, tak, aby si země mohly vyměňovat tyto informace. A v každém případě bych z tohoto důvodu podpořil ty iniciativy, které tady byly zmíněny. Děkuji, pane Goši. Pan Alcadrávi, prosím. Um, bij vorige besprekingen was de voornaamste conclusie dat we iets moeten doen aan de interpretatie van de wetgeving. En in die zin... Uh, Děkuji, pane předsedo. My už jsme o tom hovořili dříve. A myslím si, že teď jsme už zavedli změny v pozměňovacím návrhu číslo 19, které jsou velice významné. Protože my chceme vyzvat komisi k tomu, aby měla jeden výklad, který by se uplatňoval na všechny předpisy. A to je skutečně něco úžasného. Pokud jde o ty jednotlivé pozměňovací návrhy, tak jsou většinou dobře sepsány, jsou přijatelné. Možná by se daly ještě trošku posílit, ale když se dívám například na číslo 2, a to už jsem říkal dříve, protože to souvisí s tou naší oblíbenou agenturou. Tak možná by tento pozměňovací návrh se dal považovat za jenom takový první krok. Ale musí být na, náležitě propojen s číslem 43, protože se doplňují. Komise by měla vytvořit nějakou studii, my bychom skutečně rádi, aby ji vytvořila, ale nikde jsme neřekli a nerozhodli se vlastně, jestli chceme nebo nechceme nějakou takovou agenturu vytvořit. Ale potřebujeme nějak začít, abychom se na to mohli dostatečně podrobně podívat a rozhodnout se. A ještě úplně poslední poznámka, nebo spíš taková otázka k mému pozměňovacímu návrhu 68 užití nových technologií, které mají poskytovat informace včasně, o, a to tady informace o příslušných předpisech a sankcích v jednotlivých členských státech. Nevím, proč jsme se rozhodli to eh, nevzít v úvahu. Má to tam označené mínus, ale já myslel, že tohle je přesně to, co my chceme od těch nových technologií získat. Takže eh, jsem si myslel, že právě toto je něco, co bychom měli podpořit. Děkuji. Děkuji, pan Bach. Děkuji za pane předsedo. Já bych také chtěl eh, vyjádřit eh, uznání eh, paní zpravodajce. Ta její zpráva je velice kvalitní a také souhlasím s tím, co říká Matěj Groš, pokud jde o tu agenturu. Já si myslím, že je škoda, že se nesetkává s pochopením ta agentura. Jak kolega Groš eh, vysvětlil, eh, ta agentura by mohla mít oprávnění nejenom pokud jde o eh, sociální předpisy, ale také o debaty o zákazu jízdách o víkendu, o euro, v dálniční známce, o eurovinětě, o dalším vzdělávání řidičů a tak dále. Takže já si myslím, že tohle to určitě je oprávněné. Nicméně ten kompromisní pozměňovací návrh teď e, sdílím. A také pokud e, o ty kolegy, e, kteří e, žádají o studii, tak tam e, souhlasím. Pokud jde o ta parkoviště, tak já si myslím, že nejde o podporu výstavby parkovišť. A to, a, a, že to by znamenalo podporu silničního provozu. Já si myslím, že zastávající situace, to, že nemáme eh, žádná dostatečná, nemáme dost parkovišť, znamená eh, omezení bezpečnosti a hygienických podmínek, ve kterých eh, řidiči fungují. A já doufám, že na jiném místě budeme mít myšlenku, tedy možnost tu myšlenku parkovišť podpořit Eh, protože tady máme hospodářské eh, škody, které se musí vyrovnávat eh, pojištěním a tak dále. Takže doufám, že se k tomu dostaneme jinde. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji paní Tykau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să o felicit pe doamna raportor. Într-adevăr, este un raport excelent. Aș dori să... Pani, já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce. Je to vynikající zpráva a také děkuji stínovému zpravodaji. My jsme eh, s naším kolegem Ertogem velice dobře spolupracovali a já jsem eh, chtěl eh, se zmínit o dvou pozměňovacích návrzích a sice o 57. Tam bych ještě navrhla jednu změnu a sice, abychom v tom textu nechali jenom tu první část a sice, že odstavení vozidla bude extrémním opatřením, tím nejpřísnějším. Tím chceme zajistit, aby nedošlo ke zneužívání v jednotlivých členských státech. což by způsobilo eh, eh, překážku pro eh, volný pohob, pohyb zboží. Já si myslím, že všechno ostatní je až podružné, ale každopádně mm, doufám, že proto získám podporu kolegů. A potom je tady ještě druhá věc, ke které jsem se chtěla vyjádřit, a sice 76. Tam jde o to, že je třeba stavět a financovat bezpečná parkoviště. Bohužel jich není dost. A pokud to má být opravdu tak, že e, se opravdu chceme zasadit za dobré e, dodržování nebo za dobré sociální podmínky, tak musí členské státy více investovat do výstavby bezpečných parkovišť. A proto si myslím, že ten pozměňovací návrh 76 je eh, důležitý, eh, zejména protože jsme podpořili pilotní projekty tady na Eh, eh, dopravním výboru a proto musíme eh, se k tomu stavit konsekventně a musíme teď vyzvat členské státy k tomu, aby investovali více do stavby bezpečných parkovišť. Děkuji paní Tykau. Za komisi je tady pan Pascarelli. Grazie, signor Presidente, per contribuire alla varietà linguistica. Děkuji, pane předsedo, za to, že vlastně tady přispíváte tedy pardon, abych přispěl k jazykové pestrosti, tak budu hovořit italsky. Chtěl bych říci, že komisi velmi vyhovuje zpráva paní Renner, je to velice přesná zpráva, která zachází velmi daleko. A ve sdělení komise, o které se zpráva opírá, se už vlastně hovoří o tom, že je tady určitý konflikt jednak mezi evropskými ustanoveními, eh, které se týkají dob odpočinku a potom také vzhledem k tomu, že na evropské úrovni zatím ještě nejsou přiměřené nástroje k tomu, aby se prosazovalo používání, dodržování předpisů. Protože tady vlastně to je pořád ještě v kompetenci členských států toto sledovat. Komise tuto věc nepopírá, ale má určité obavy a chtěla by zajistit, aby členské státy tato pravidla skutečně používala a to se sankcemi, které jsou přiměřené, odrazující a tak dále. Bohužel ovšem musíme konstatovat, že zatím ještě členské státy mají velmi různé postihy a protiprávní jednání je různě silně trestáno. A já teď eh, si nemyslím, že to je kritika, kterou byste mohli směrovat na komisi, nebo na radu, nebo na parlament. Tak to zkrátka bylo rozhodnuto, přijato. A teď se musíme pokusit co nejlepším způsobem existující pravidla uplatňovat co nejharmoničtěji, tak aniž bychom ovšem porušovali kompetence členských států. Zákonodárce to určitým způsobem rozhodl a my se teď můžeme pokusit členské státy dovést k tomu, aby stejným způsobem tyto pravidla vykládaly. To znamená, že protiprávní jednání bude stejným způsobem postihováno. Ale dokud se předpisy nezmění, dokud eh, některé kompetence budou mít zatím ještě členské státy v této oblasti, tak potom toho můžeme učinit opravdu jenom velmi málo. Přestože se komise bude snažit, a to je také patrné ve zprávě a v našem sdělení. Komise se opravdu snaží to tady sjednotit, dospět k jednotnému výkladu a uplatňování těch pravidel. Lisabonská smlouva udělala Evropské unii nové, nebo institucím nové pravomoce, také pokud jde o spolupráci v trestních věcech a nad tím se budeme muset ještě zamyslet, uvidíme, kam to povede, ale musíme se v tuto chvíli samozřejmě držet existujících předpisů. To je náš postoj k této věci. Nechci tady hovořit o pozměňovacích eh, návrzích. I když eh, ke čtyřem konkrétním věcem bych se vyjádřil. Nejprve tady k té agentuře. Aniž bych teď eh, hovořil o tom, zda existující Eh, agentury eh, stačí na svou práci, nebo jestli by měly být vytvářeny nějaké další, nebo jestli ne, ale řeknu následující. Eh, komise, parlament rada vedou interinstitucionální dialog o činnosti již existujících agentur a hovoří také o tom, zda by bylo vhodné založit nějaké další agentury. Interinstitucionální dialog v tuto chvíli tedy probíhá, zabývá se obecnými otázkami a komise se v tuto chvíli rozhodla, že mm, teď by se ta situace měla jaksi pozastavit, tedy nehovořit o dalších nových agenturách. Mm, potom eh, další téma, které je mm, důležité pro řidiče některých eh, tedy vozidel. A cílem je postarat se o bezpečnost, security, tedy tato bezpečnost by měla být posílena a tady o to budeme i nadále usilovat. Nemyslím si, že bychom tady za komisi měli začít eh, s nějakými horizontálními opatřeními je tady regionální fond, jsou tady prostředky, ehm, pokud jde o transevropské sítě. Takže já si myslím, že v této oblasti se můžeme postarat o to, aby parkoviště, která nejsou bezpečná, byla ošetřena příslušným způsobem. Potom je tady pozměňovací návrh 31 pana poslance Leichfrieda ten není podporován, nebo bylo řečeno, že není podporován. My si myslíme, že toto už je překonáno. Rada a parlament, když bylo uh, přijato nařízení o dobách odpočinku a řízení, tak tam přijala určitá ustanovení a vlastně i v Ženevě se všemi členskými státy ATR Eh, se toto dohodlo. Dohodly se věci a také to, že se toho všichni budou držet. Eh, a ETR je v tuto chvíli již v souladu s nařízením Evropské unie. Takže ty, ty předpisy si vlastně odpovídají. Paní Lichtenberger vy jste hovořila o velmi důležitých otázkách souvisejících se, se silniční bezpečností, alkohol a rychlost a tak dále. Ano, tady s vámi souhlasím. Je velice důležité, aby kompetentní místa se postarala o kontrolu a aby skutečně vynutila dodržování předpisů, tak aby bezpečnost na silnicích byla nastolena. Děkuji. Thank you, Mr. Pascarelli. Děkuji panu Pascarellimu. Paní Rendel, chcete ještě reagovat? Myslím si, že někdo vám tady položil otázky, takže prosím, jestli můžete zodpovědět. Děkuji. Eh, pane předsedo, já se pokusím odpovědět na ty eh, položené otázky. Možná, že ne v tom pořadí, jak byly položeny, ale eh, jak jsem si je napsala. Pokud jde o eh, tu eh, studii a agenturu, já jsem se nechala přesvědčit, ať rada nebo nerada, že tato zpráva není vhodným místem na to, abychom zde požadovali nějakou agenturu. Je to možná důležité, ale možná k tomu dojde v nějaké jiné oblasti. Na začátek bychom mm, to mohli vnímat jako koordinační orgán. Prostě eh, začneme kreslit eh, koně od ocasu, abych tak eh, řekla. Můžeme začít s koordinačním místem a časem jej můžeme nechat přejít do agentury, pokud si to budeme přát my nebo komise. Ovšem za těchto předpokladů, to znamená, že když teď si všichni myslí, že by něco takového mělo, mělo být, Nepotřebujeme studie, protože studie stojí docela, jak známo, peníze. Výsledky jsou obyčejně předpovídatelné, alespoň v tomto případě. Takže já si myslím, že v zájmu eh, financí bychom eh, měli přispět jenom velice málo, eh, nebo mohli přispět tak, že se vyhneme studii. Že se jí zřekneme. Pokud jde o otázku pozměňovacího návrhu 1.70, tak tam si myslím, že to odpadlo už díky pozměňovacímu návrhu číslo 3, takže v kompromisu 3 se také hovoří o tom, eh, co eh, je v 1,70. Pokud jde o 1,60, tak, tak tam se jedná o jeden dotečný pozměňovací návrh a díky tomu eh, se to tady stanoví v 20a. Já si myslím, že bez toho by tam měla existovat brožurka k dalším eh, technickým eh, pomůckám, tak aby se to eh, dalo do souladu s 8 a 60. Takže myslím si, že je zřejmé, že 1,60 utrpí podobný osud. Pokud jde o 31, tak pokud vím, tak ta měla být eh, stažena, tak to oznámil pan eh, Lightfried, a sice z důvodu, eh, které oznámil pan Pascarle. No dobrá, já myslím, že už tady pracujeme opravdu paralelně a já si myslím, že to opravdu takhle nedává smysl. Protože on to předložil a řekl mi, že to stahuje. Pokud jde o, ty, o ta parkoviště, tak já s tebou zcela souhlasím. Nemyslím, eh, že bychom mohli doufat, že když eh, se postaráme eh, o parkoviště, tak tím nebudeme podporovat koleje. Ta parkoviště se používají a je třeba nových chráněných parkovišť pro stávající řidiče. Takže já si myslím, že je to důležité jako kdykoliv dříve, ale souhlasím zcela s tím, že bychom eh, se měli eh, snažit o jejich výstavbu stejně tak jako o rozvoj železnic. Pokud jde o to, co říkal eh, kolega Bradburn, tak ono se to z ostrova hovoří lépe než od nás z pevniny. A pokud je o to německé kolečko, my jsme transitní země nebo kontinentální země a prostě nás se to týká více. A pokud eh, hrají tyto faktory speciální roli, tak musí být možné, aby členské státy eh, tyto faktory zohlednili eh, ve své úpravě silničního práva a prostě naštelovali, tedy nastavili si to nějak jinak. Potom k tomu, co říkala kolegyně Tykal, to znamená ta, to blokování nebo zabavení v nákladního vozidla, no tak samozřejmě to musí být úplně eh, nejkrajnější opatření, to je každému jasné, kdo se zabývá něčím takovým. Takže eh, ten trestní systém už jsme měli dřív a asi se shodneme na tom, že eh, to, co nám chybí, a já doufám, budeme moci dosáhnout určitého harmonizačního opatření nebo usnadění harmonizace a že tady také budou existovat určité obecné zásady pro členské státy. Když pan Pascal z komise říká, že ta problematika tady eh, souvisí s těmi národními pravidly, tak eh, to dělá samozřejmě eh, velice vědomě. Ovšem my jsme si velmi vědomi toho, jak je těžké jako právníci tedy zasahovat do pravidel národních států. My jsme se snažili už navrhnout to tak, abychom dosáhli harmonizaci, harmonizace, abychom eh, minimalizovali to, to odlišné eh, zacházení, tu odlišnou úpravu. Eh, já vím, že se to podaří možná jenom částečně. Vím, že příští rok nebudeme mít celý harmonizovaný katalog. Určitě to bude trvat další dobu, ale také si nemyslím, že, že to musí být v, jiné, v, jed, v jedné oblasti. Členské státy by měly mm, dostat různé možnosti. To je všechno v pořádku, ale všechno má určité eh, hranice, stejně tak, jako je, eh, jako je to vidět z kompromisního pozměňovacího návrhu číslo 1 ohledně těch nejvyšších a nejnižších trestů. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Děkuji vám ještě jednou a mm, myslím, že o těch kompromisech a o té agentuře a o studii eh, už jsme si dobře popovídali. Nevím, jestli to je dostatečně logické, pokud jde o tu agenturu a studii. Já si každopádně myslím, že ty studie, eh, aniž bych to chtěla eh, zamlžit, tak to prostě je. Teď není třeba to kompromisní místo mm, bude takovým prvním krokem eh, pro zřízení agentury a potom můžeme dát nějakou studii. Děkuji. Thank you, Mrs. Runner. No. Děkuji, paní Renner. Šest dalších kolegů mi řeklo, že se ještě chtějí vyjádřit eh, k tomuto bodu. Nevím, jestli to jsou otázky na pana Paskareliho nebo na paní Renner, ale předtím, než promluvil pan Paskareli, se nikdo nehlásil a poté, co promluvil on, tak se hlásí šest dalších osob, takže to můžete eh, brát, jak, jak vám přijde lepší. Takže dávám vám každému jednu minutu. Pan Plapen má technickou poznámku, tedy pokud to skutečně je technická, tak máte přednost. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl k paní Renner jenom obrátit. Ona eh, se nevyjádřila k, mé, k jednomu bodu a to bylo uh, ta jazyková otázka secure nebo safe parking. A navíc k tomu mému pozměňovacímu návrhu dala mínus a uh, vlastně nevím, Eh, my jsme se snažili jenom tím, jak se vyjasnit ten jazyk. Ano, já myslím, že tam přepíšeme plus. Určitě tam jde o bezpečnost, security v angličtině. Takže podle pořadí, jak jste se hlásili, jednu minutu, paní Meissner, prosím. Um Pane předsedo, prosím o trpělivost. Já jsem zapomněla na jednu věc, pozměňovací návrh 68 nám se velmi líbí ten nápad, že eh, řidiči nákladních vozů budou informováni na hranicích o tom, co všechno tam na ně vlastně eh, čeká, nebo jaké jsou tam eh, věci. Děkuji. Okay, point. Dobře. Já se omezím pouze na jednu připomínku, pane Pascarelli. Je úkolem komisi, komise, aby vedla řízení pro porušení, pokud k nějakému takovému porušení dojde. A tady opravdu je zřejmé, že důslednost komise v mnoha otázkách není taková, jak bychom si přáli, ale musíme to učinit, pokud to chceme dovést do stárného konce, takže členské státy jsou vyzývány, ano, to je pěkné, ale pokud tak neučiní, tak by tam měly být určité důsledky. My v Rakousku jsme okamžitě eh, tam měli důsledky, pokud jsme kontrolovali. Děkuji. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk uh, dat ik een, een, eerder een punt van orde en verduidelijking wil brengen in verband met het agentschap. Twee zaken. Ten eerste doe ik opmerken. Ano, pane předsedo, já myslím, že s tou agenturou musíme to vyjasnit. Tohle nebyl můj nápad, ale nápad eh, v té původní zprávy. V té původní zprávě, která vzešla od koordinátora z EPP. Já jsem jenom navrhoval takovou střední cestu, kde by se nejdřív vypracovala zpráva. Pokud jde k těm, o ty procedurální pozměňovací návrhy, tak můj pozměňovací návrh 43 by se určitě nepřekrýval s ničím dalším, s žádným kompromisním návrhem. Možná by to mohl být takový doplněk. Takže já navrhuji, abychom o tom hlasovali. Nemusíte hlasovat pro ten návrh, samozřejmě na to máte všichni právo. Můžete se rozhodnout, že jste proti. Ale pozměňovací návrh číslo 43, o tom by se určitě mělo hlasovat. Uvidíme, pro co bude většina. Eh, eh, já podporuji to, co tady říkal kolega El Kadraji v této věci, ale chtěl bych tady upozornit ještě na jednu drobnost, protože já jsem se tady trošku ztratil, pokud jde o to koordinační místo. Co to přesně znamená? V pozměňovacím návrhu 55 Mám ústní pozměňovací návrh kolegy Kocha, který chce koordinační místo nahradit slovem komise nebo asi komise. A my jsme hovořili o koordinačním místě, tak je to koordinační místo, nebo je to tedy ta komise, nebo jak to budeme nazývat, abychom, v té se, věci, abychom se v té věci posunuli dál? Okay, uh... Dobře, děkuji a konečně pan Šelznický. Děkuji, pane předsedající. To bude nejkrutší vypověď. Děkuji. Já budu úplně nejstručnější ze všech. Ještě abych bych přidal, eh, přispěl k té jazykové rozmanitosti, budu hovořit polsky. Ta parkoviště, to je opravdu skutečný problém. Ale já bych poprosil, abychom určitě nes, nevytvářeli zvláštní agenturu pro tento účel, protože to je jenom znásobí počet těch subjektů, které už existují. A to bude voda na mlín všech euroskeptiků, kteří říkají, že neděláme nic jiného, než že vytváříme nové komise, výbory a subjekty. Takže já podpořím paní, eh, paní Renner, která je v tomto ohledu velice rozumná. Já si myslím, že třeba bychom analyzovali i případné náklady a eh, výhody, které z toho vyplývají a jaké náklady to tedy bude mít pro Evropskou unii. Děkuji. Kompromissvorschlag war ursprünglich immer die Rede von einem Kur v kompromisním návrhu hovoříme o koordinačním nástroji na evropské úrovni a v pozměňovacím návrhu pana Kocha, a tady mi dejte okamžik, prosím, Mění se to ústním pozměňovacím návrhem, tak si to říkal. A měla by to být jenom komise. Nic víc, nic míň. Když si přečteme celý ten bod 55, tak tam je vidět to, co jsem tam eh, změnila a je to ústní pozměňovací návrh pana Kocha. Je to srozumitelné? So really, Mrs. Runner, you're saying... Ano, takže vy vlastně říkáte, paní Renner, že vaše eh, pozměňovací návrh ústní to mění na eh, orgán komise, ano, takže pokud je někdo proti, tak je proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu. Ano, výborně. Nevím, jestli někdo protestuje proti tomu, že komise je orgánem, možná tady jeden nebo dva takový lidé jsou, ale dobře, tak pane Paskarali, chcete ještě něco dodat? To by bylo určitě užitelné, protože ne, Dobře, nechci tady mít další, dalších šest řečníků na seznamu. Já vím, že to asi není vaše chyba, jenom prostě je to tak, že obvykle, když se vyjádří zástupce komise, tak se řada našich kolegů se vždycky vyjádří. Takže děkuji, děkuji i paní Renner a hlasovat budeme zítra. Další bod na pořadu jednání je, jsou výkonnostní eh, emisní normy pro lehká užitková vozidla, to je pan Vlasák. Vážený pane předsedo, eh, dámy a pánové, je mi ctí, že mohu předložit návrh, který se týká velmi důležitého tématu, který, který nás samozřejmě... Vlasak, moment, Můžete prosím počkat chvilinku. Poprosil bych, aby eh, ostatní eh, odcházeli eh, potichu. Já se omlouvám, pane Vlasáku, můžete pokračovat. Děkuji pěkně, pane předsedo. Jen bych chtěl zmínit na začátek, že tento, tento pokrok v této oblasti je dán tím, že i v minulosti byla přijatá určitá strategie. Vzpomeňme si na rok 1995, společná strategie na redukce CO2 emisí a následně v roce 2007, kdy jsme přijali novou agendu na snížení eh, plynů CO2 emisí o 20 do roku 2020. Čili eh, já vítám samozřejmě snahu komise eh, snižovat emise jako takové a samozřejmě i emise u lehkých nákladních automobilů, kterých se týká tato zpráva. Ctíme samozřejmě eh, aktivity, které jsou zaměřené jednak na snižování dopadů dopravy na kvalitu ovzduší a jednak snahy po zvyšování efektivity spalovacích motorů. Eh, v této souvislosti bych rád zmínil i další pokrok, který se děje v jiné oblasti, to znamená zvyšování podílu elektromobilů a s tím spojené problematiky. Eh, proto můžeme podporovat, že komise přichází s návrhem na středně a dlouhodobé cíle snižování emisí u lehkých užitkových vozidel, eh, podobně jako tomu bylo v loňském roce, v roce 2009 u osobních automobilů. Chtěl bych zmínit, že mnoho věcí eh, v této oblasti bylo dosaženo právě díky tlaku Evropské komise a Evropského parlamentu a že dochází k celkovému snižování emisí e, i vzhledem k tomu, že nebyl zatím přijat, přijata nějaká tvrdá legislativa pro tento druh vozidel. Na druhé straně si musíme uvědomit, že e, nemůže jít o jednostranný akt, že musí jít o nějakou diskuzi a my musíme respektovat specifika daného sektoru. Eh, uvědomme si, že u lehkých nákladních vozidel se jedná zhruba o 16 eh, vozidel na eh, daném trhu jako takovém. Jednak se jedná o dlouhodobá hlediska. Uvědomme si, že životní cyklus těchto lehkých nákladních vozidel je zhruba 10 let a na základě toho dochází potom k obměně tohoto parku jako takového a k inovacím. Jednak si musíme být vědomi toho, jaké dopady má v současné době ekonomická krize na tento sektor jako takový. Dochází k poklesu poptávky a nedostatek výnosů díky té nižší poptávce nemůže saturovat eh, dostatečně inovace a výzkum. Pakliže by se zavedly nové technologie neprodleně, znamenalo by to samozřejmě vyšší ceny, zhruba o 10 eh, pro tato vozidla jako takové a z toho vyplývá i daleko menší dosažitelnost nebo uplatnění těchto výrobků dražších pro podnikatele a pro zájemce pro tato vozidla jako takové. Chtěl bych také poznamenat, že tento návrh vychází z diskuze s výzkumnými ústava, ústavy, vysokými školami, výrobci, ale hlavně i provozovateli těchto vozidel jako takových. Eh, shodou okolností dnes jsem organizoval na stálem zastoupení České republiky seminář a kulatý stůl k této problematice, kde jsme diskutovali eh, s asociacemi jako je ACEA, anebo eh, dodavatele do automobilového průmyslu a výzkumnými pracovišti právě tuto problematiku a případní zájemci o prezentaci se mohou potom u mě přihlásit. Co tedy navrhujeme? Dospět dialogem eh, s automobilovým průmyslem a dalšími důležitými hráči v této oblasti k akceptovatelným a reálným cílům a tyto limity, na kterých se shodneme, následně svázat se sankcemi. Z našich konzultací s mnoha hráči z průmyslu eh, vycházíme s těmito návrhy. Za prvé, posunutí vstupu v platnost těch, toho návrhu, který byl předložen komisí o tři roky, u cíle 175 gramů CO2 na jeden kilometr dále potom změkčení cíle pro rok 2020 ze 135 gramů CO2 na kilometr na 162 gramů CO2 na kilometr a další opatření, která se týkají za prvé použití příjmů z překročení emisí na financování projektů s cílem snížit negativní vliv dopravy na životní prostředí, dále sladit sankce pro osobní a lehká nákladní vozidla a dále zlepšit opatření v rámci superkreditů. Eh, má závěrečná poznámka eh, směřuje na, eh, na současnou situaci. Parlament má velkou odpovědnost v této věci. Rada doposud nepřijala jednoznačnější postoj protože část členských států sdílí podobné obavy o reálnost navržených cílů. Dále španělské předsednictví proto už nechce dále pokračovat v diskuzi nad tímto návrhem a bude vyčkávat na pozici, kterou dá na stůl Evropský parlament. Z toho důvodu máme v Evropském parlamentu nyní prostor pro diskuzi a nalezení názoru na celou tuto věc a samozřejmě poneseme i odpovědnost za její další osud. E, rád si poslechnu vaše připomínky k této věci, protože to je velmi, velmi složitá situace v nelehké době a byl bych nerad, aby přílišné limity, limity a příliš ambiciozní cíle nám zničili náš automobilový průmysl a umožnili tak zahraničním výrobcům ve Spojených státech, v Japonsku obsadit náš trh. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Vlasáku. Eh, za PPE, pan Rky. Merci, euh, monsieur le président. <coughs> Féliciter le rapport. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodajovi za zprávu na téma, které je velice citlivé. Vzhledem k tomu, oč tady jde, eh, jsou tady důležité dopady také na životní prostředí a tady jsou uvedeny velice závazná čísla, jednak pokud jde o harmonogram, normy i sankce. Takže tady je opravdu mnoho látky k diskuzi. No, tato čísla jsou jádrem toho problému. Já si myslím, že nikdo nepopírá, že je nezbytné regulovat emise CO2 v silniční dopravě. Všichni víme, že to je skutečný problém. Je to jediná oblast, kde emise i nadále rostou a lehká vozidla samozřejmě také představují nezanedbatelnou část. Eh, problém, který pan zpravodaj obzvláště zdůrazňuje, je, Eh, jaký cíl a kdy. Čím je ten cíl vyšší a čím kratší bude ta lhůta, tak eh, eh, tím těžší to bude pro průmysl, výrobce. Budou mít vlastně velkou zátěž. Bude těžké, aby dosáhli cíle. Bude možná nutné vyvinout nové motory nebo nové postupy a to bude samozřejmě trvat. A o to tady právě jde. Jsou tady dva cíle, které byly stanoveny. Cíl 115 eh, eh, gramů a potom 130 gramů. Je tady velký rozdíl. Eh, a to první, to je možná cíl, který by eventuálně mohl být dosažen výrobci s určitým zlepšením struktury, tedy metodu, ale ten, ten druhý cíl, tam bude potřeba pravděpodobně vytvořit novou generaci motorů. To je velmi obtížný cíl. Takže stejně jako pan zpravodaj, já si myslím, musíme zůstat u toho prvního cíle a možná to ještě odložit tři roky, nebo možná trochu méně, nebo možná ještě trochu více. To je předmět diskuze, ale nemyslím si, že mm, nebo je tady ten rok 2020, ano, to je sice rok toho cíle, který jsme si stanovili, nebo cílu, které jsme si stanovili na evropské úrovni a uh, buď tady máme tedy ten skromnější cíl do roku 2020, a kdybychom tam měli ten přísnější cíl, tak potom by bylo potřeba odsunout poněkud to datum. Připomínám, eh, že ekonomický dopad bude jednak na výrobce. Víme, že Evropa je hlavním trhem eh, pro výrobce tohoto typu vozidel, to je důležité také pro vývoz a bude to mít samozřejmě dopad také na uživatele, to jsou velmi často malé a střední podniky, anebo nějaké místní svazy, jako uh, hasiči a tak dále. Takže Jednak je tady ekonomický tlak na výrobce a potom je tady také eh, eh, další tlak. To tady eh, zmínil pan zpravodaj, a takže já si myslím, že tady bude opravdu vášnivá diskuze o této věci. O tom, co si kdo bude myslet, že je nutné udělat. A je tady jedna věc, kterou bych chtěl ještě zmínit, a to je rychlost. Um, je tady něco eh, velmi zvláštního. Tato vozidla musí mít eh, velký náklad s ohledem na tedy váhu. A velmi často ale jezdí z poloviny prázdné, takže mají mnohem silnější motor, než je potřeba. Takže eh, to má důsledky takové, které dopadají jednak na bezpečnost a jednak samozřejmě také na životní prostředí, protože emise CO2 už potom eh, neodpovídají tomu stanovenému průměru. Eh, takže tady vlastně máte dvě tváře u těch vozidel, protože když je to vozidlo naložené, tak to odpovídá e, tomu e, cíli, ale když potom je prázdné, tak vlastně má mnohem silnější motor, než je potřeba. Takže e, tady je potřeba to celé upravit. To znamená, pokud výrobci tam dají nějaký omezovač rychlosti, tak by to potom mohlo vést k nějaké bonifikaci já si myslím, že to by bylo zajímavé. Myslím si, že omezení rychlosti silničních vozidel to je eh, taková věc, která je velice citlivá a proto navrhuji, abychom z toho mohli udělat určitou alternativu nebo volbu, možnost volby. Jsou určité problémy, Eh, které mají úplně malí výrobci, které vyrábí lehká vozidla, do jaké míry by se od toho mohli eh, odchýlit, nebo jakou tady mají, jaký tady mají prostor. prostor. Eh, platforma je velmi často upravována, to potom změní výkon a tady by se to mělo upřesnit, komise to nevyjádřila úplně přesně, a je potřeba to tady hodně harmonizovat s těmi lehkými vozidly. A tady souhlasím s panem zpravodajem, tak, abychom opravdu dospěli k vylepšení ekologické situace, pokud jde o silniční dopravu. Thank you for the... Děkuji. Paní Faja. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také předchozím řečníkům a především panu zpravodajovi. Chtěla bych říci, že samozřejmě toto je velice důležitý a citlivý dokument, který máme teď na stole a je velice důležitý pro budoucnost silniční dopravy, který je největším, druhým největším, největším emitentem CO2. Já vítám tento Eh, dokument, návrh komise a tyto cíle a myslím si, že bychom měli být nadále velice ambiciozní a to především eh, vzhledem k boji proti klimatickým změnám. Myslím si, že s panem Vlasákem eh, nezdílíme ty obavy ohledně emisí CO2 a ty limity, což bylo 26% mezi lety 1990 a 2004. Já si myslím, že bychom měli být velice ambiciozní v těch cílech a určitě bych přivítala spíše návrh komise eh, pro ty střednědobé a dlouhodobé cíle v ohledně snížení emisí CO2 Dále bych pokračovala tím, že bychom nechtěli ani eh, odkládat tyto, tato snížení o tři roky. Já si myslím, že to není důležité. Samozřejmě chápu obavy výrobců automobilů, automobilového průmyslu, ale myslím si, že bychom měli najít nějaké vyvážené rozhodnutí a ponechat tam ty cíle, protože po celém světě eh, jsou požadavky, aby se v následujících letech svoj až strojnásobily eh, počty například eh, ekologičtějších automobilů a tak dále. A je těžké si eh, těžké si představit, jak budou ta budoucí auta vypadat, ale nové technologie musí v budoucnosti hrát větší roli. Automobilový průmysl samozřejmě je si vědom těchto cílů, které komise, která komise Eh, navrhuje 175 gramů do roku 2012 a 160 gramů do 2015 až do roku 2007 a nevidím tam žádný důvod, proč bychom to měli o tři roky odkládat, jak se navrhuje v té návrhu stanoviska. Také rozhodně nesouhlasím s návrhem těch 162 gramů CO2 na kilometr. To by eh, tedy ne, neodporovalo ten původní cíl komise eh, existující legislativy v oblasti těch osobních automobilů a byl by to správný krok správným směrem. V posledních týdnech mě kontaktovala eh, řada výrobců automobilů a dalších aktérů ohledně tohoto nařízení, ale já si myslím, že bychom skutečně měli velice jasně říci, co chceme dosáhnout v oblasti bezpečnosti život, tedy dopravy a v oblasti ochrany životního prostředí. Další věc musím ještě zdůraznit, a ta je velice důležitá, a ta se týká sankcí. Já si myslím, že bychom měli určitě ponechat 120 eur, které jsou tam navrženy ze strany Evropské komise, protože to by znamenalo, že pro firmy uh, by bylo logičtější zaplatit spíše eh, tady tu pokutu, kdyby se to snížilo, než splnit cíle. Dále závěrem bych chtěla ještě k té otázce omezení rychlosti. To si myslím, že je určitě užitečné, abychom o tomto začali diskutovat a abychom případně omezili rychlost buď 100 nebo 120 km na hodinu protože se ukazuje, že snížení rychlosti by snížilo emise o asi 8% a samozřejmě by to také zvýšilo bezpečnost a snížilo hlučnost, takže to by určitě také dávalo smysl v budoucnu nějaký takový limit nastavit. Děkuji. Thank you for... Děkuji. Za ALDE paní pan Turks. Uh, veel van wat uh, ik wilde zeggen is ook al door de collega's gezegd. Uh, Ik denk dat natuurlijk belangrijk is dat je hier een, een zoals voor, voor uh... Je samozřejmě eh, důležité, abychom i tady u, eh, stejně jako u osobních automobilů měli zcela jasné stanovisko. V té první fázi 175. To je něco, co už eh, zvládneme vzhledem ke stavu, stávajícímu technickému stavu věcí, takže bychom tam tenhle limit měli eh, ponechat. Je to eh, náročné samozřejmě pro výrobce, ale můžeme ho tam ponechat, zvládnou to. Samozřejmě je zřejmé, že oni se budou, se budou stěžovat, výrobci tady automobilu, možná, že i uživatelé automobilů, ale když chceme opravdu něčeho dosáhnout, tak musíme eh, zůstat u těchto cílů. A potom ještě jedna věc, a to říkal kolega Riké docela pěkně, pro ten další cíl na rok 2020 135 gramů. To už je něco úplně jiného, to je úplně jiná otázka. Tam nejde o to eh, zlepšování stávajících systémů. Tam je třeba něco úplně nového. Já k tomu proto mám určité eh, pochopení Hovořil jsem s řadou eh, výrobců automobilů, řada z nich se na mě obrátila a oni říkají, že ty možnosti, které teď mají, pokud jde o ten životní cyklus, tak ten je delší než u osobních automobilů. Ty, ty auta, auta se nevyměňují tak často, takže ty já to docela chápu. Takže je třeba znovu se eh, zaměřit na tu kombinaci 135 v roce 2020. Myslím si, že tady eh, se budeme asi eh, lišit podle jednotlivých frakcí, ale předpokládám, že bychom se na tohle ještě mohli jednou zaměřit. A potom je tady ještě jedna věc, které úplně, kterou úplně nechápu. To jsou díly automobilů. Když někdo vyrábí Eh, například kabinu nebo, něco, nebo podvozek. A to eh, nějakým způsobem přispívá k té eh, spotřebě a k emisím. Takže je třeba, aby ti koncoví výrobci věděli, co se kde děje, v které fázi. A ty sankce by měly také, myslím, zůstat tak, jak jsou. Jsou docela jistě přísné, ale když bude mít eh, silné eh, eh, přísné požadavky a těch 135 je určitě přísný požadavek, tak bychom měli to nějakým způsobem sladit. Ale na druhou stranu nemůžeme zase snižovat ty sankce, pokud zmírníme požadavky. Jde o to, aby se opravdu výrobci snažili maximálně já eh, bych každopádně eh, chtěl poděkovat panu kolegovi za jeho práci, ačkoliv ne úplně se vším souhlasím. Thank you for the green. Děkuji za zelené paní Lechtenberger. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, Sie werden nicht sehr überrascht sein. Děkuji. Já si myslím, že nebudete příliš překvapeni, že já příliš nesouhlasím s těmito návrhy. A chci k tomu zmínit několik faktů. Za prvé, podíl těch lehkých užitkových vozidel bude i nadále růst, protože podléhá nebo že, pardon, navztahují se na to různé jiné zákazy a internetové, internetový obchod roste a ten způsobuje větší dopravu eh, při dodávání a je to i na dlouhé trasy. To je problém, který sebou internetové obchodování přináší. Za třetí, já si nemyslím, že je pravdivá teorie, že obrat je tady pomalejší nebo rychlejší než u osobních vozidel, protože tato vozidla se používají velice intenzivně a proto se velmi často opotřebovávají, tedy velmi rychle. A problém tady samozřejmě nejsou vozidla, Eh, hasičská, eh, která mají někdy emisní hodnoty vyšší. Problémem jsou eh, nejrůznější užitková vozidla, která jezdí mnohem rychleji než jiná nákladní vozidla, tedy a také kvůli době odpočinku a tak dále. Tady bychom měli být opravdu opatrní, protože já si myslím, že Tady to není úplně stejné jako vozidla PKV, je, tam, je to tam vlastně horší. My jsme se zavázali k tomu, že emise v dopravě snížíme. E, to je otázka spravedlnosti, protože e, ve stavebním průmyslu a v jiných odvětvích se to tak dělá, ale silniční doprava pořád ještě vytváří emise a my jim dáváme ten prostor, aby v tom pokračovali. A my se musíme rozhodnout. My přece nemůžeme říct, eh, že eh, životní prostředí se nebude zhoršovat, protože my jsme se tady rozhodli, že příroda bude hrát nám na ruku, že když my jsme v Evropském parlamentu eh, se rozhodli, že se to zastaví. Musíme být, pokud chceme dosáhnout tohoto cíle, tak musíme být přísnější i v automobilovém průmyslu. Náš automobilový průmysl můžeme chránit Eh, až do jeho úplného umoření, tak jako to bylo před několika, eh, let, před několika lety v USA. Inovace tady budeme mít pouze v případě, když budeme mít jasné, jasně stanovené povinnosti a zadání, a to je snížení emisí z této oblasti. A proto vůbec nesouhlasím s tím, že bychom tady měli ta pravidla ještě více opět opakovaně uvolňovat tak, aby tady byla další skupina vozidel, užitek, užitkových vozidel, které, které budou mít na našich silnicích možnost produkovat další emise. To není účelné. Neodpovídá to eh, našim cílům. V Kodani byly dosaženy velmi slabé cíle tím klima nezměníme a já si přeji, abychom tady měli opravdu 160 gramů na kilometr do roku 2015 a potom v roce 2020 125 gramů. Oni už to vše samozřejmě mají vyvinuto, ale nejdou s tím na trh, protože dokud jim pravidla umožní jezdit s těmi starými typy, tak budou jezdit s těmi starými, tak budou vyrábět ty staré typy. Takže tady opravdu musíme dát impulzy k inovacím, eh, musíme je k tomu zavázat, jinak k tomu nedojde. Já jsem otřesena tím, co se děje. The... Děkuji. kůže, pan, paní Wills. Ich bin auch völlig anderer Meinung. Děkuji. Já mám opravdu odlišný názor od pana Vlasáka. Emise v evropském dopravním sektoru zásadně eh, rostou, jak říkala předřečnice, od roku 90 do roku 2007 eh, o 36 a, mm, ačkoliv eh, emise v jiných sektorech klesly o 9 a lehká vozidla jsou stále častěji prodávána a jejich průměrná emise jsou 200 eh, gramů na eh, kilometr a to je jasné, že s tím je třeba něco dělat. Musíme jasné signály vydávat směrem k průmyslu. Myslím si, že těch 135 eh, do roku 2020 je také nedostatečně přísný cíl. 125 by bylo lepší. Tím by se to, co přibylo na emisích, Eh, znovu eh, vlastně eh, snížilo na tu původní úroveň. To by bylo potom udržitelné. Pokud jde o ten krátkodobý cíl, tak 175 gramů na kilometr toho lze dosáhnout se, stá, stálým, se stávajícími technologiemi. To řekl dokonce i šéf Volkswagenu v Hanoveru nedávno. I Ford, Ford a Renault už mají na trhu modely, eh, které se dostanou eh, na eh, tuto hranici. Takže potom není třeba měnit technologii, jenom to upřesnit a um, potom odklad toho cíle na rok 2000, z roku 2016 to vůbec nepřipadá v úvahu. Je důležité, abychom my jako parlament a jako Evropská unie eh, přicházeli s ambiciozními eh, legislativními předpisy, protože eh, výrobci automobilů, jak jsme byli toho svědky i v minulosti, sami od sebe si nějaké náročné emisní cíle ne při, eh, eh, nepředepíší. To víme už po letech zkušeností. Ovšem pokud si teď průmysl stěžuje, že ta eh, opatření z návrhu jsou příliš přísná, tak si prosím vzpomeňte, že ty aktuální cíle už tehdy byly hodně oslabeny. Těch 175 teď není na rok 2012, ale až na rok 2016. Tak tady eh, jde o to, že eh, tady, eh, že u osobních automobilů byly některé nedostatky v tom nařízení o snížení emisí CO2 a teď se zase hovoří o nějakých superkreditech a o zlepšování, tedy o zvýhodnění zvýhodnění těch v automobilů, které vydávají méně než 50 gramů tak to, eh, je, tak, tak, tak to se teď děje. Potom já jsem také pro eh, snížení eh, nejvyšší povolné rychlosti na 100 km v hodině. To samozřejmě nemůže být náhražka, tedy emisních limitů, ale také by to pomohlo alespoň s nehodami. Pan Groš. Děkuji. U lehkých užitkových vozidel samozřejmě tady Eh, už proběhlo mnoho intenzivních diskuzí ve výboře, jednak eh, pokud jde o rychlost, eh, a už po nějakou dobu čekáme na různé studie. A já si myslím, že pro mě je toto velice důležitý aspekt, který bychom neměli ztrácet ze zřeteli, ale nevím, jestli se to trochu nemíjí tématem CO2. A já tady hovořím ze zcela osobního pohledu pro Evropu jako stanoviště. To bude velice důležitá diskuze pro další 10 až 15 let. Tedy pokud tady nebudeme poněkud odvážnější v těchto oblastech, tak eh, potom nejenom jako stanoviště výroby, ale i stanoviště vývoje ztratíme atraktivitu a v roce 2020 budeme dovozní zemí pro produkty, které dnes ještě máme u nás a které bychom dnes mohli ve vývoji podpořit. Takže z hospodářského hlediska je v našem zájmu, abychom se nevýlučně, nevýlučně řídili eh, argumenty výrobci, a já si myslím, že i ve vývoji jsou argumenty, které eh, hovoří o tom, že ta pravda je někde uprostřed mezi 135 a 163 eh, gramy. A poslední připomínka, celkově je dobré, když samozřejmě udáváme měřitelné cíle, nemělo by to být vše takové eh, vágní, že už se v tom někdo vůbec nezorientuje. Měli bychom tedy eh, rozkoumat jak je to s tou technologií a rozhodnout se správně. Děkuji. Thank you for the Děkuji za komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i panu zpravodaji a stínovým zpravodajům za to, že se tak jasně vyslovili. Eh, určitě komise samozřejmě trvá na svém stanovisku, v tuto chvíli rozhodně nejsme ochotni od něj se ho nějak vzdát. Ta práce, kterou jsme provedli, ukazuje, že 175 gramů je do roku 2016 dosažitelný cíl a e, vzhledem k našim analýzám e, pod podporujeme ten cíl 135 gramů do roku 2020. To rozhodně věříme, že jsou ambiciozní, ale i proveditelné cíle. A na základě e, zpětné vazby od zástupců Eh, průmyslu víme, že 160, 175 gramů je rozhodně proveditelných a 135 bude sice výzva, ale dá se to udělat. Takže tady určitě trváme na svém stanovisku. Pokud jde na, o ta další témata, která zde zazněla, tak jsme si vědomi té otázky využití příjmů, tak jak je popsána eh, v návrhu. To je trošku mimo Eh, tady naši práci, možná spíš výbor pro rozpočet by něco k tomu mohl dodat. Další témata, například ty superkredity. My věříme, že superkredity jsou nutné a určitě poskytují eh, pobídky pro zavedení elektrifikace a hybridních technologií na trh a věříme, že takovéto, eh, takováto vozidla budou hrát nějakou roli ne hned zítra, ale ve střednědobém a dlouhodobém hledisku. Určitě si umím představit i jiné politiky, jako zelené zadávání veřejných zakázek a tak dále, které ještě dále podpoří eh, takovéto technologie, například, aby se to dostalo i třeba do měst městské dopravy a tak dále. Myslím si, že superkredity jsou určitě nutné a proto komise je chce zahrnout do svého návrhu. Pokud jde o další věci, které se zde zmínily, například změna těch čísel od, pro výjimky, tak výjimky to je něco, co už je v nařízení o osobních autech a proto bychom to chtěli stejně ošetřit, takže máme pocit, že 22 tisíc to je to číslo, které by tam mělo zůstat. Pokud jde o ty omezovače rychlosti, to vzešlo zde, ale zmínili to i v, ve výboru pro životní prostředí a víme, že už na to se vypracovává zpráva. Ono to pomáhá v řadě případů, rozhodně to snižuje emise a má to pozitivní vliv i na bezpečnost na silnicích, takže pokud parlament má pocit, že je třeba zavést nějaké rozumné omezení rychlosti, tak určitě by to mohlo být užitečné pro celkové snížení emisí v tomto sektoru. Ale závěrem chci říci, že je to důležitý předpis. Eh, emise v dopravě rostou, především na nákladní doprava, to je oblast, kde nadále rostou emise vzhledem k distribuce, distribučním sítím a nákladní dopravě, takže je nutné, abychom skutečně toto nějak zachytili a abychom měli nějakou konkrétní politiku, která sníží tyto emise do roku 2020 a abychom měli nějaký mechanismus, který se bude zabývat emisemi až do roku 20, 2050, abychom dosáhli těch snížení emisí skleníkových plynů, na kterých se rada shodla loni v říjnu. Děkuji. Ještě Vlasak. Děkuji, pane Vlasáku, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl velmi poděkovat a ocenit tuto otevřenou diskuzi a naprosto souhlasím s některými řečníky eh, v tom smyslu, že je potřeba mít měřitelné cíle, o kterých se budeme bavit. A eh, i já vnímám eh, návrh komise jako, jako provokativní návrh, jako velkou výzvu a je potřeba, abychom my poslanci, zástupci politických frakcí zvážili tu odpovědnost a potom se shodli na nějakém kompromisu, který bude prospěšný celé této oblasti. E, rozhodně bychom neměli podlehnout tlaku výrobců. Tady souhlasím s vámi, že výrobci mají určité rezervy, bez diskuze. Je potřeba si také uvědomit, že od e, snížení emisí u této třídy vozidel která zahrnuje, jak již jsem řekl, 12 těch vozidel. Nemůžeme očekávat nějaké velké výsledky v celkovém snížení emisí jako takových. Ale je to rozhodně krok správným směrem. Chtěl bych tady také poopravit eh, trochu ty tendence a ta čísla z hlediska výroby. Mám tady eh, svodky z, od ASEI, čili od, od organizace, která má všechny informace o produkci těchto vozidel. V roce 2007 se jich vyrobilo 2 miliony 600 tisíc a prodalo. V roce 2008 jich bylo zhruba o milion méně, čili milion 600 tisíc. To je velký pokles, když si to uvědomíte. A má to samozřejmě dopad na, na ty výrobce jako takové. Eh, diskutovalo se tady snížení rychlosti. Ano, to si myslím, že je aspekt, který bychom zde měli zahrnout. Prokazatelně dochází ke snížení emisí. A pakliže je někdo z vás řidičem a jezdí eh, delší dobu, tak eh, se vám jistě často stává, že jedete přes 100 km v hodině a najednou vás předjede lehké užitkové vozidlo, které jede patřičně vyšší rychlostí. A tady si myslím, že se jedná skoro o hazard a i v rámci bezpečnosti bychom toto měli nějakým způsobem omezit. Eh, dámy a pánové, tolik můj komentář. Já dám potom k dispozici výboru i ty prezentace, které jsem eh, dnes publikoval, protože tam je spoustu dalších, eh, dalších čísel a dalších informací. Velmi se budu těšit na vaše připomínky. Prosím, dávejte mi své návrhy písemně, abychom o nich mohli diskutovat a věřím, že najdeme společné řešení. Děkuji vám za diskuzi. Thank you, rapporteur. Děkuji, Děkuji panu zpravodaji. Pane uh, předsedo, jestli mohu, eh, ještě bych se eh, zeptal komise, stačí mi odpověď ano nebo ne. V debatě o uh, snížení CO2 z posledních týdnech a měsících eh, se hovoří o tom, že Euro 6, norma Euro 6, eh, pokud je o částice, je mnohem lepší, to znamená menší emise, ale pokud je o spotřebu, eh, to znamená CO2, se tam povoluje více než v Euro 5. Já se chci zeptat, jestli je to pravda a jestli to není tak trochu proti smyslu té debaty, kterou zde vedeme například o lehkých užitkových vozidlech. Pan Existuje určitý kompromis ehm, mezi eh, NOXy a ehm, eh, spotřebou ehm, a eh, v CO2. Takže Euro 5 a Euro 6 stanoví určité hranice pro tyto oblasti které představují tedy určitý e, e, kompromis s e, tím směrem. Tak já nevím, jestli tohle to bylo ano nebo ne, to jsem úplně nepochopitel. Pro mě, pane předsedo, to bylo jednoznačné. Budeme mít méně částic, ale vyšší v emise CO2. Dobrá. Tak já vás beru za slovo. Rád bych vám připomněl, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 5. května. Hlasovat budeme na výboru 1. června. Na plenárním zasedání e, předpokládáme v červenci. A pro vaši informaci, e, výbor pro životní prostředí e, by měl hlasovat 21. až 23. června. Takže lhůta pro, pozm- pro předložení pozměňovacích návrhů 5. Eh, května u nás se bude hlasovat 1. června na životním prostředí 21. až 23. června a na plenárce to potom eh, bude v eh, červenci. Děkuji vám. A další bod na pořadu jednání výměna názoru s Evropskou agenturou pro životní prostředí, takže já bych poprosil profesorku Jacqueline McGlade, aby jsem eh, přišla nahoru mezi nás. for the whole debate. Yeah, that's Okay, colleagues, those who are leaving. Dobrá, vážení kolegové, poprosím vás, abyste odcházeli potichu, odcházíte-li. Konferujte a mimo oficiální jednání, prosím, venku. Can I give the floor to... Není dovolte, abych předal slovo profesorce Jacqueline McLeod z Evropské agentury pro životní prostředí. Profesorka McLeod nám přenese zprávu a potom budeme mít stručnou výměnu názoru a skončíme v 17. 45, tak abychom měli ještě čas na koordinátor. Čili tolik k těm eh, našim časovým rámcům. Paní profesorko, máte slovo. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě pozvali, abych zde mohla prezentovat tak eh, tu term report. Eh, je, máme desetileté výročí a za těch deset let si myslím, že ta zpráva stále více ukazuje, že eh, naše schopnost monitorovat dopady na životní prostředí ze strany dopravy je nejenom užitečné, ale ukazuje to, že v některých případech eh, emise skleníkových plynů a hluk jsou stále ještě velkou výzvou, tak ale vidíme také určité reakce, pokud jde o vzdušnou dopravu. Máme tam 40 ukazatelů a věnujeme se tam nejenom tomu, co se stalo, dělo v minulosti, pokud jde o celkové objemy dopravy a také e, osobní a e, nákladní dopravy a železniční dopravy. To určitě můžeme ještě prodiskutovat podrobněji, pokud chcete, ale spíše se tam hovoří také o tom, co se dělo během hospodářského útlumu. Viděli jsme tady pokles výroby v celém sektoru, ale také už Eh, známky toho, že se zase objem dopravy zvyšuje. Takže to bychom měli brát v úvahu, že to, co je ve zbytku zprávy, to je něco, o čem musíme teď hovořit. Vzhledem k další diskuzi o lehkých užitkových vozidlech bych chtěla zdůraznit, že v naší zprávě hovoříme o tom, že do roku 2013 a 2050 je stále výzva v tom, že máme kombinovat nejenom zlepšení v oblasti technologií, ale také eh, tom takzvaném avoidance and shift, takže je to kombinace těchto jednotlivých faktorů, která je nezbytná. Pokud jde o dokonalovací opatření, tak samozřejmě musí být zlepšeny eh, technologie výroby motorů, eh, ekologické technologie, možná ve kombinaci s limity pro rychlost a tak dále. Ale konečně naše nejlepší odhady říkají, že se to nám tím pádem musí, eh, může podařit asi jenom 40 až 40 45 tedy snížení o tato procenta. A to nestačí, abychom eh, dosáhli těch cílů, které eh, po nás chtějí například naše kolegové v oblasti ochrany životního prostředí. Takže, eh, jak vidíme, existují okamžitá opatření, která můžeme okamžitě zavést, a to je uznat například, že mobilita je klíčový faktor pro řadu dalších sektorů, především včetně tady rozvoje sítí, eh, plánování a tak dále. Takže vidíme, že tam máme řadu postranních efektů. Je to kombinace vylepšení technologií a právě tyto kombinace v dlouhodobém mm, horizontu bude eh, moci eh, splnit tyto cíle nejenom pokud jde o emise eh, skleníkových plynů, ale i celkové společnosti a zlepšení kvality mobility. Vidíme, že existují trendy směrem k kombinací dopravy a mm, diskuse tedy o hluku a emisích a tak dále, ale také se hovoří o jiných znečišťovacích látkách. A pokud a v naší zprávě i vaší vlastně se zmínila také ta rovnováha mezi jednotlivými faktory. No ale jsou tu podrobnosti, které možná mohu zmínit. E, ještě než uzavřu, máme dvě země, které v tuto chvíli dosahuje cílů v oblasti biopaliv, například je to Německo a Švédsko. A to nechci ale říkat, že biopaliva nejsou důležitá. Důležitější ale je, abychom některé cíly na ně se dívali z perspektivy a řekli si jasně, že rozhodně nechceme, aby se dosahovalo těchto cílů za tu cenu, že jiné cíle a oblasti se tím budou poškozovat. Například pokud chceme že pokud bude eh, například pěstování plodin vést k větším emisím eh, skleníkových plynů, musíme to zohlednit. Takže musíme skutečně počítat se vším, pokud chceme diskutovat na vnitrostátní úrovni o těchto problémech. Dále poslední téma, hluk. Stále více si uvědomujeme, že nejenom hluk za dne, ale i v noci eh, znevýhodňuje zdravotně obyvatelstvo a tím, že budeme koncentrovat dopravu v oblasti měst především a omezovat dopravu, tak můžeme zlepšit zdraví občanů, kteří žijí ve městech. Proto tady se to netýká jenom dopravy tento problém, ale také jiných oblastí politik, ve kterých se vedou tyto diskuse. Já doufám, že tato zpráva eh, nevyzní jako úplně negativní, já doufám, že je to naopak. Doufám, že tam uvidíte, že skutečně existuje řada oblastí, ve kterých se dosáhlo obrovských zlepšení, ale upřímně teď jsem se vrátila z diskuze o klimatu, kde ta debata byla eh, spíše na mezinárodní úrovni a jasně jsme říkali, že například v jiných částech světa, Indie a Čína a tak dále, ty nečekají. Oni se velice eh, rychle eh, snaží ujmout této agendy, takže vidíme kombinovaný efekt, který může Eh, můžou jednotlivé politiky přinést eh, hospodářsky, sociálně a také eh, v oblasti životního prostředí. Tím můžeme vyřešit tu roli, kterou může doprava hrát v budoucnu. No, děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní profesorko. V tuto chvíli mám na seznamu tři řečníky a pan Broš bude první. Ich möchte Chtěl bych vám poděkovat. Ta informace nebo informace, které vlastně vyplývají ze statistik, jsou pro nás vždy dobrým základem. Máme tady eh, kolegyni, která říká, že většinu z nich známe už na paměť, ale já mám k tomu na vás jednu otázku. Velmi často jsou tady konfrontována čísla, která se od sebe liší. Mohli byste mi pomoci v tom zorientovat? Já to chci dát do zprávy, ale nevím, která je správná. Celkové emise CO2 2 2008, jednak se říká, že je tam 27% v silniční dopravy a někteří hovoří o 24% a pro stejné období 2008, kde silniční doprava představuje 80%, někdo říká sama o sobě a někdo jiný potom říká, že to je sotva 70%. Takže když už eh, se v našem výboru chceme spolehnout na nějaká čísla, tak já bych byl rád, kdyby vy jako nezávislí nás eh, jste informovali o tom, jak to přesně vypadá. Potom druhá přímá otázka. V tuto chvíli, jak jste eh, sama zažila, se bavíme o možnostech technologií a velmi často si klademe otázku, jestli jsou naše čísla příliš optimistická nebo jestli ty technologie zaostávají. To je otázka. To, co jsme v minulosti diskutovali v souvislosti s nákladními vozidly a vlastně i v souvislosti s osobními vozidly, eh, je to podle vás realistické realistické požadavky, anebo jsou to požadavky, které si myslíte, že technologicky nejsou vůbec proveditelné? Thank you. Děkuji. Za sociální demokraty, prosím. Noch nic in detail gelesen. Uh, eh, dank. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já jsem tu zprávu zatím ještě podrobně nečetl. Uh, ale v každém případě bych chtěl poděkovat za to, co tady bylo řečeno. Ovšem je jasné, že tady samozřejmě máme problém, ano, to už víme léta. Um, silniční, nebo hovoří se tady o 26% eh, emisí CO2 v dopravě. A teď je otázka, jak udržitelnost můžeme kombinovat se svobodným pohybem zboží? A, protože to je také důležité. A je, důle, je zřejmé, že tady k tomu budeme potřebovat celou řadu opatření, žádné řešení, jiné řešení tady není. A o tom právě diskutujeme na, tady v Evropě. Tady do toho vstupuje celá řada věcí, věda, výzkum, jak dosáhnout větší efektivity, normování, o tom už jsme také hovořili. Například omezení rychlosti pro dodávky, má něco takového vstoupit v platnost. Potřebujeme samozřejmě takový systém, který by umožnil investovat do těch oblastech, kde je to nezbytné, oblasti, kde je to nezbytné, Eh, internalizace externích nákladů, to už tady také padlo. A teď otázka na vás, jakožto na expertku. Co si myslíte, že bychom prioritně měli společně s členskými státy učinit tak, abychom co nejrychleji dospěli k užitečným výsledkům? Jaká jsou nejnutnější politická opatření, která jsou nezbytná k vytvoření rovnováhy mezi udržitelností a svobodným pohybem zboží. Děkuji. Děkuji eh, za ALDE paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Paní profesorko, já vám děkuji za naši frakci. Stejně jako pan El jsme zatím neměli možnost si, ho pořádně, si pořádně přečíst ale eh, u posledních řečníků už bylo zřejmé, že eh, se samozřejmě chceme intenzivně zabývat eh, tím, jak omezovat emise. Je to naléhavě nutné nejenom technologiemi, nejenom novými motory, ale musíme se zamýšlet i nad jinými věcmi. A my to všichni víme. Opět nám naroste nákladní doprava, až přejde krize a otázkou je, co to udělá s emisemi. Takže kdybychom používali eh, také jiné dopravní prostředky. Pro mě jí by bylo dobrou alternativou eh, používat vnitrostátní eh, lodní přepravu. Potom jsou tady ty rychlostní limity. To pro nás liberály není právě ten prostředek, který bychom chtěli používat. To bychom raději lepší motory a potom kolegyně Echterberg se to nebude eh, eh, líbit. Eh, já bych raději omezila to, abych, abych, aby, aby se nedostalo tolik Někde <laughs> chtěl to doříct, aby, se nesměl, aby nesměl jezdit tak dlouhá nákladní vozidla po cestách a ono bych nejezdilo najednou tolik. A Potom eh, vy jste také eh, říkala o tom, že třeba, aby v aglomeracích se dbalo o omezení provozu, tak aby lidé eh, měli zdravější prostředí. Já si myslím, že existuje také dobrá možnost vyrovnat silniční provoz například elektrokoly a bicykly vůbec. A já bych se chtěla zeptat, jak si myslíte, že ten přesun ze silnice na jiné ostatní prostředky eh, by mohl vypadat tak, abychom měli ekologičtější dopravu. Děkuji. Za zelené, paní Lichtenberger. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a také paní profesorko za ty podrobné statistické informace které by nám eh, byly eh, důležitou datovou základnou, kdyby si to tady lidé eh, přečetli. A dali si to do souvislosti s životním prostředím. Vy jste hovořila často o prevenci, protože tady je právě ten rozdíl. Máme tady narůstající dopravu, Ehm, co by indikátor eh, vždycky pro rostoucí hospodářství. A tomu tak není. Regionálně to může být úplně opačně. A já si myslím, že ten aspekt je také velice důležitý, je důležitý ten aspekt, eh, tedy správně ta čísla vyložit. Neexistuje efektivnější nárůst při ehm, důležitém. Při eh, hospodářském růstu jde o to eh, vyhnout se zbytečné přepravě. Já se vrátím eh, ještě k jedné věci. Za poslední dva týdny, když jsme tady měli ten sopečný mrak, jsme si uvědomili, kolik zboží vlastně se přepravuje letadly. Takže pokud jde o to, aby eh, fazole, které rostou tady dobře, se měly dovážet do, eh, z Keni, a to letecky, tak tady mám opravdu otázku, eh, jestli tady ten daňový základ není tak trochu zkreslený. Ty věci, o kterých najednou víme, mm, které zatím byly jenom někde v hlubokém podvědomí, nám ukazují, že tady máme obrovský prostor pro růst, který si myslím, eh, že eh, by ovšem byl ekologicky eh, velmi pochybný. A v nejrůznějších aspektech bychom jej měli tedy spochybňovat. Jak daleko jste s těmi zdaňovými výhoděními výhodněními pro letecký průmysl? Myslíte si, že příslušné zdanění leteckého benzínu které eh, eh, tedy by tu nesmyslnou přepravu z mého, z mého pohledu mohlo omezit. Třetí, eh, třetí věc. Často se podceňuje, ale myslím si, že je to důležité pro obyvatelstvo. Je, do, je to dopravní hluk. Teď si uvědomte, že díky tomu eh, sopečnému eh, eh, prachu. Teď poprvé někteří lidé, kteří bydlí u letiště, slyšeli štěbetat ptáky, tak to je mimořádné. Jak to vypadá s efektivním omezením hluku z letadel? Víme, že ze Spojených státech chtějí dokonce omezovat eh, nějaká, eh, omezit ta naše stávající eh, omezení, a to u letadel, která letají z Spojených států k nám, nebo obráceně. Jak, jak, jaká je tedy situace? Tak Megli, možná odpověděla byste na tu první čtyřku, protože potom bude ještě další čtyřka. Děkuji, pane předsedo. To, co máte před sebou, eh, jsou čísla z roku 2007 a um, s Eurostatem eh, a s kolegy jsme si mysleli, že jsou vhodná ke zdokumentování eh, toho, jak politika utváří uh, ty jednotlivé cíle a praxi. Na začátku zprávy jsme také dali ovšem několik čísel o tom, co se, dě, co se stalo v hospodářském poklesu a tam to uvidíte po čtvrtletích. Takže ta čísla nejsou eh, možná úplně eh, univerzální, ale ukazují něco. V roce 2007 eh, jsme viděli, že to tady byl 19% příspěvek k tomu celko, té celkové emisní zátěži. Ovšem, pokud se podíváte na tu křivku na léta 2008 a 2009, tak uvidíte, že ano, jsou tady různé typy dopravy, ale potom se zase, které klesají a potom zase rostou. Potom tady máme úmluvu, CCC. A e, některé e, dokumenty, e, nebo některá čísla vyšla teprve včera, takže já mi je potom ještě přepošlu. A potom dále, jestli je to 70 nebo 80 no tak řekněme si, že je to velké číslo, pokud jde o přínos silniční opravy. Takže velice rychle bych přeskočila na poslední část těch vašich otázek, a sice, jestli bychom se měli zaměřit na objem, nebo na modální posun, nebo eh, po čem bychom, bychom měli jít, co je to nejsnáze dosažitelné. Je velice málo individuálních nástrojů, které eh, vám eh, přinesou nějaké rychlé výsledky. Jedním ze způsobů, tak, jak jich dosáhnout, je ale zavést dotace. O tom lze eh, debatovat a musí se o tom debatovat otevřeně a transparentně. Pokud se ovšem podíváme na eh, vnitrozemskou vodní přepravu, tak vidíme, že i tak klesá, ale zůstává eh, poměrně potenciální, pokud jde o změnu infrastruktury a tak dále. Budeme muset hodně, infra, hodně mm, investovat, pokud je budeme chtít používat nějak více. Takže Rychlé řešení. Samozřejmě eh, některé nové technologie, ale když se podíváme do té zprávy, tak vám můžeme ukázat to zlepšení prostřednictvím opatření, jako je eh, eh, nový eh, systém eh, motorů. Tam to stejně do polovin století zlepšíme jenom o 9%, o 9%, takže všechny ty věci jsou poměrně skromné. Neexistuje žádná eh, jednotlivost, která by byla výrazně větší než ostatní, takže jde jenom o tu kombinaci. Ale myslím si, že věc, která neomezí mobilitu a která bude hodně přínosná, je debatovat o tom, jak používat se strukturální fondy, probrat to s regionálními výbory a bavit se o tom, jak nákladní dopravu přepravovat eh, koherentně přes Evropu. Máme tady jasně otázku kabotáže, kterou je třeba eh, řešit. A také je třeba zaplatit eh, předem za ty rychlé železniční spoje, které se nám tak šikly minulý týden, když se zastavila letadla. Pokud začneme teď, tak eh, ty náklady budou velice vysoké. O tom já tady hovořím. Eh, pokud jde o města, tam existují některá poměrně rychlá řešení. Eh, víme, že když se plánuje, když se dělá městský plán, tak urbanisticky prostě lze přeorganizovat to město prakticky přes noc, lze udělat zelené zóny a tak dále. Víme, že Eh, investice eh, eh, jsou kolikrát někdy mimo Evropu. V Číně byla teď podepsána jedna velká investice rizikového kapitálu, takže otázkou je, jaká vozidla budou parkovat u nás. Budou to čínská vozidla nebo to budou Peugeoty? Například v Norsku ehm, ehm, se vyprojektovali automobil, který se vyrábí ve Finsku a teď jezdí po dánských ulicích Eh, který je úplně z recyklovaných materiálů, velice lehké a efektivní vozidlo, takže jsou tady inovace, jsou k dispozici už teď a měli bychom být připraveni eh, vést tu otevřenou debatu. Vím, že je to někdy poměrně obtížné, ale minulý týden jsem, eh, minulý rok jsem říkal, nejsme proti dopravě. Naopak mobilita je klíčová a správný typ mobility na správném místě. A pokud jde ještě o znečištění vzduchu, zvukové, hlukové znečištění a ekologickou legislativu, tak eh, to je pravděpodobně to nejistější v těchto bouřivých časech. Eh, v představách občanů eh, my dbáme o zachování kvalitního prostředí ve městech a lidé, lidé jsou velice citliví vůči hluku a znečištění vzduchu. A proto ty změny, které jsou třeba v oblasti mobility a dopravy, budou usnadněny, pokud zajistíme zdravá města pro život. A nebudeme jenom podporovat eh, automobilový průmysl. Já vím, že to je tak trošku provokativní, ale chtěla jsem to říci. Děkuji. Dál pan Kühn. Uh, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Das ist uh, Vážená paní profesorko, je velice zajímavé, že po diskuzi o lehkých užitkových vozidlech s příslušnými omezeními u emisí CO2 dáváme slovo vědě a já si myslím, že je nezbytné, abychom si vždy znovu uvědomovali, eh, že když eh, spalují eh, uhlík a vodík, a ono to je ve fosilním palivu, tak z toho vniká CO2. A CO2 nebudeme schopni zcela eliminovat. A proto je důležité, abychom si ujasnili, že tady se neuvádí nerealistická čísla. A když říkáte, že motory jsou na eh, určité úrovni, eh, že až do roku 2050 eh, ušetříme maximálně 9 CO2, Um, že víc to nepůjde, tak potom si musíme uvědomit, že máme hranice, kde ty hranice jsou a jaké potenciály, kde uh, máme hledat. Souvisí to samozřejmě s počátkem dovolených, uh, se zácpami a tak dále. Když se podívám na Německo, tak vím, že 20 uh, veškerých městských emisí CO2 připadá na to, když auta hledají místo k parkování. Přírodní náklady jednou platí a nemůžeme je změnit a proto musíme také v našich úvahách vycházet z vědeckých základů. Pokud jde o vývoj elektromobilů nejenom pro oblast uvnitř měst a pokud jde a tady je důležité vyvinout ty litiové baterie a víme, že poměr mezi hmotou a výkonem toho vozidla, že je špatný, protože eh, tam je obrovská baterie a není tam prostor třeba pro jiné věci. Je to určitá překlenovací technologie, která potom musí být nahrazena vodíkovými palivo, palivovými články. A jak jsme tady daleko v průmyslu? Můžeme už říct, že to je eh, spolehlivý hnací systém, eh, který nás uvede do situace, že už nebudeme mít emise CO2. A poslední otázka. Já vím, že je tady určité úsilí, pokud jde o tentek, dopravu, elektromobily dostat na takovou úroveň, aby už nebylo potřeba jezdit s velkou baterií, ale že by tam eh, bylo nějaké indukční zařízení, kde by se to vlastně usnadnilo. A to jsou možnosti, které bychom neměli snaž, ztrácet ze zřeteli. Thank you, Mrs. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že s tím přicházím poměrně pozdě. Ale chtěla jsem se přečíst vaši zprávu, jsem velice ráda za vaši prezentaci. A měla bych na vás jednu otázku. Na evropské úrovni je pro nás velice často obtížné provádět opatření eh, vzhledem k subsidiaritě, ale když přijde na eh, plánování, územní plánování, tak vaše agentura, pokud jde o vytváření nějakého modelu do budoucna, protože o tom mluvíme třeba teď v souvislosti s Eurovinět, s tou evropskou známkou. Přemýšleli jste nejdřív nad, eh, někdy nad pardon, eh, otázkou vzdálenosti, nejenom v osobní dopravě, ale také v přepravě zboží. Eh, hovořím o vzdálenosti, na kterou je nutné dopravovat zboží mezi okrajem měst, centrem například. Potřebujeme více údajů, vědeckých dat o tomto. Protože ve Francii existuje například nějaký model, podle kterého se eh, vypočítává, jestli jde o okrajové části už měst nebo ne. Pokud jde eh, o města, městské oblasti, tak na to se příliš eh, nesoustředíme, protože to také záleží na subsidiaritě, ale možná je to něco, v čem byste nám mohli pomoci. Jde o to, že starostové se v tuto chvíli rozhodují, jestli se mají rozhodnout postavit ve městě metro nebo tramvajové linie. Takže máte vy nějaký přístup k tomu, nějaký návrh, eh, zda je lepší například eh, tramvajové spojení nebo metro? Je tady nějaká hierarchie, nějaká doporučení z vaší strany? Dále se chci zeptat, zda máte nějakou představu o tom, kolik ekologických pracovních míst bychom mohli prostřednictvím eh, ekologických inovací. Protože to by nám skutečně pomohlo, kdybychom mohli si nad tím, nad, za tímto hm, představit něco konkrétního. Dále k omezení rychlosti. To mohou uh, snížit emise a zvýšit bezpečnost, ale je zde určitá uh, kontroverze, protože kdybychom například snížili eh, rychlost na 80 eh, km za hodinu v příměstských oblastech, to je například příklad Barcelony u nás ve Španělsku, tak toto opatření nevedlo k velkým snížením emisí. Možná je to vzhledem ke geografickým údajům o této oblasti, nevím. Děkuji, paní Durán. Děkuji, pane předsedo. Eh, dvě drobné otázky. Myslíte si, že ten problém nespočívá pouze v emisích vozidel, ale i v používání vozidel? Eh, samozřejmě jsou tady stále více vozidla, která snižují eh, emise ale protože roste počet kilometrů, tak e, samozřejmě nemůžou emise klesat. Takže jednak bychom tady měli se snažit snižovat počet nebo množství emisí, ale zároveň také používání vozidel, protože kilometry, které projede každé vozidlo, stále rostou. A druhá otázka, která se týká měst, bylo tady řečeno, že to souvisí s uspořádáním území, ale to není v kompetenci uh, Evropské unie, ale mě by zajímalo, co si myslíte o obslužných vozidlech. Samozřejmě, že budeme potřebovat elektrické vozy, to je jasné, ale potom eh, nějaká servisní vozidla, ehm, tedy ne, že by každý eh, vlastnil své vozidlo. V městech už ani není místo pro další vozy. Takže v každém případě Eh, je to tak, že ve městech mají jedno, dvě nebo tři auta na domácnost, to je nepřijatelné a není to také dobré pro ten prostor ve městech. Takže měli bychom změnit způsob přepravy. Eh, ano, vozidla ano, ale mělo by to být vozidlo, které bude sdíleno, které bude jaksi k dispozici pro více lidí a umožní občanům eh, se buď přemístěvat hromadnou dopravou, nebo tímto vozem, nebo Eh, potom eh, na kole. Měli bychom to tady podporovat. Měli bychom podporovat eh, společná vozidla, tedy taková vozidla, která bude používat více lidí nebo více rodin ve městech. Děkuji. Thank you, Mr. Ka- Děkuji, pan Kančan. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že Toto je velice důležité téma. A tak já si myslím, že jde vlastně o dva eh, základní termíny. Logistika a interoperabilita. Samozřejmě pokud se nám podaří vytvořit větší interoperabilitu a skutečně vytvořit reálná spojení a zároveň to logisticky ošetřit, tak nám to pomůže zorganizovat, racionalizovat dopravu. A pokud se nám to skutečně podaří, tak to bude obrovský skok ku předu. K tomu se stává například v Battery, kde teď máme Eh, ad hoc elektrickou dopravu, která se nabíjí, tato, voze, tato vozidla se nabíjí eh, přes noc. A tomu městu to přineslo obrovské výsledky. Také musíme eh, se starat více o software, abychom zajistili, že ta doprava nebude jezdit na prázdno. Tedy bychom neměli auta a vozidla, která jezdí zbytečně. pan Zapatero elektrické vozidla jako velké téma španělského předsednictví a já doufám, že se to úplně nestratí z horizontu. Já, samozřejmě jsou tady určité obavy, které už vyjádřili moji kolegové, ale pokud chceme elektrická vozidla, musíme například nejdříve jít cestou hybridních automobilů. To už je velký krok kupředu. Takže to je něco, co skutečně musíme pořádně proskoumat. Děkuji. Děkuji. Paní Majs, chtěla jste se k něčemu ještě vrátit? Ano, hlásíte se o slovo? Ja, ich hatte Ah, soll ich jetzt? <laughs> Okay, danke schön. Nein, ich hatte noch eine Frage Já bych měla ještě jeden dotaz eh, k věci, o které se zde nehovořilo. Už jsme hovořili o jiných dopravních prostředcích, o, o přesunu ze silnice. Ale eh, teď také díky zácpám, nejenom díky eh, se nespůsobují jenom emise, ale také i hluk a díky inteligentním dopravním systémům lze dosáhnout lepších výsledků v nezávisle na tom, jaké máme eh, eh, v eh, automobily. Takže jak si myslíte tam, že by to mohlo konkrétně pomoct? Máte k tomu nějaká čísla? Dobrá, paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. To, co říkal pan Kančasa, jsem se chtěla zeptat také ale eh, spíš bych hovořila o těch tramvajích. No každopádně se zeptám, eh, jak by nám ta agentura mohla pomoci? Vy jste uslyšela, že eh, my tady uvažujeme o druhé možnosti pro mobilitě. Například, když, nefungu, když by fungovala letadla, takže těch čtyři pět dnů, které jsme eh, zažili bez eh, letadel. Hm, nešlo by z toho něco vyvodit, nějaké závěry a předat je do další zprávy? Nějakou druhou vrstvu mobility na základě železniční eh, a vodní dopravy třeba? Evropě. I když eh, by to byly eh, ty další vzdálenosti, než my obyčejně doporučujeme pro eh, vysokorychlostní vlaky. Teď by bylo pěkné, kdybychom je bývali měli. Já bych vám řekl, že dnes jsem cestoval hybridním automobilem, který běžel na elektřinu a dlouho běžel, potom došla v elektřina a naskočil motor, dobil baterii a tak dále. A to si myslím, že je velmi dobrý způsob, jak vyřešit eh, mm, problém elektrických automobilů, které běží jenom 25 minut na baterie. Potom vy jste tady hovořil ve své prezentaci o tom, jak Eh, minulý týden eh, bylo, eh, byla vysokorychlostní železnice atraktivní a samozřejmě zejména pro ty, kteří nedorazil letadlem. Ale já vás můžu ujistit, že i jako člověk, který uvíznul o Vánocích ve vysokorychlostním vlaku, mě, tak mně připadala tehdy tahle ta alternativa letadla mnohem lepší. Tak, prosím. Ano, samozřejmě jde o to, co si vyberete. Vy jste to řekl přesně. Jak jsem vám už řekla, existují různé cesty, jakými se můžeme s vyrovnacím problémem se zlepšenou mobilitou a snížením emisí. A samozřejmě vyřešit i jiné problémy. Ale jsou to těžká, eh, těžká dilemata, která musíme vyřešit. Pokud jde o subsidiaritu, určitě je zde určitý rámec, ve kterém musí hrát roli Evropa a Evropský parlament. A tady záleží na tom, kde jsou eh, centra výroby, odkud kam se přenáší náklady a kde jsou takové ty ta souměstí, kde eh, se vyrábí. A možná jeden z dalších eh, vedlejších efektů, které souvisí se změnami klimatu a tak dále, je v tom, že ne všechny části Evropy budou mít eh, rovnocený přístup ke všem centrům výroby. A že je třeba rozlišit ekonomickou aktivitu. To bude mít obrovské dopady na plánování dopravy a na logistiku, protože se stále větší účinností vozidel dochází k něčemu, co jsme viděli už v jiných oblastech, kde, když jsou přístroje účinnější, tak si e, zákazníci kupují stále, e, jak si kupují větší výrobky, protože mají pocit, že když si koupí větší výrobek, že to je ekologičtější a tak dále. Takže když, jsou, když je všechno jaksi e, účinnější, ekologičtější, tak mají spotřebitelé tendenci si, cestovat dále. Spotřebitelé si tedy myslí, že když budou moci cestovat hodinu a půl do práce třeba, tak budou, muset, tak budou moci pardon, žít dále, například ve krásném venkově a tak dále. A tím pádem to má velký dopad na celý ten systém, na infrastrukturu to vyvíjí velký tlak. Takže ano, je, ale je tu ještě jiná stránka eh, tohoto tématu, že musíme vytvářet účinnější automobily a tak dále. Ale ke konkrétním věcem, které jste zmínili. Není pochyb o tom, že v rámci Eh, automobilového průmyslu máme eh, různé auta. Já jsem viděla třeba i elektrické Ferrari, to si určitě koupím, to je úžasné auto. A vy se ke mně připomně, určitě připojíte, až se jim pro, projedu. Pan předseda říká, já bych se do něj nevešel. Paní profesorka, co my říkáme v té eh, zprávě, je, že to všechno trvá určitou dobu. A proto musíme mít nějaké náhrady na trhu. Hybridní automobily jsou velice užitečné a elektrická eh, vozidla už se také objevují. Už nejsou tak běžná v, běžn- eh, v normálním životě, protože eh, ale i baterie postupují ku předu a já vím jistě, že už některá elektrická auta máme například v Kodani, která mohou fungovat 3-4 hodiny a jsou velice spolehlivá. Takže eh, vraťte se do Kodaně a podívejte se na ně. Ale ve všech oborech, ať už to jsou motory, baterie, hybridní automobily, elektrické automobily, to všechno se hraje svoji roli a proto je důležité, abychom se vrátili k městům jako ke zdroji možných inovací a nové infrastruktury, která umožní tyto změny. Vy jste se ptali na metro a tramvaje. V některých částech Evropy byste určitě neměli eh, stavět metro. Jsou proto geofyzikální důvody, proč nestavět tunely pro metro, ale potom existují eh, jednoduchá řešení tramvaje, železniční doprava, která se dají za velmi nízké náklady postavit v řadě eh, měst a to by také ulehčilo dopravě. Já nechci obhajovat dotace protože je zase potom trvá dlouho eh, ty dotace odstranit, když už je máme, ale je to jeden způsob, jak zvýhodnit tyto typy dopravy. Takže rozhodně nemůžeme nic předepisovat, ale určitě bychom mohli naznačovat, kam by měla Evropa směřovat. Takže dotace určitě jsou užitečné, pokud chcete podpořit nějakou změnu, nějaké rozdělení dopravy, ale opatrně s tím bylo by dobré, kdybychom se snažili jak, jak si jasně říci, kam máme směřovat. Pokud jde o ekologická pracovní místa v některých místech USA například, ale i Čína, už vidíme, že když překlasifikujete uh, typické, typická čísla pro běžný provoz na a přepočítáte to na hybridní vozidla nebo elektrická vozidla, tak vidíte, že skutečně Čína vytváří zelená nebo ekologická pracovní místa, protože uh, Oni už zavedli například elektrická kola, bicykly. Takže už mají kola s elektrickými motory, eh, která se přes noc dobíjejí a tím, jak se hm, zaměňují Eh, automobily a tak dále. A umíte si představit asi, že úspory z rozsahu toto ještě zvýhodní. Takže v Evropě i všude jinde máme problém i s klasifikací našeho průmyslu. A to je také něco, na co se musíme ještě podívat. Jak vlastně klasifikujeme v dopravě podniky, které skutečně investují. Protože určitě existují volné prostředky, které se mohou investovat do těchto odvětví. Pokud jde o logistiku a interoperabilitu, to to je skutečně ta třešnička na dortu. Pokud se podíváme například na Skandinávii, tam se dají vidět některé velice efektivní logistické firmy, které pře- převážejí i náklady a tak dále. Takže jsou tam jasné výhody a když to uh, jak si začleníme do plánování, vyplatí se to. Pokud jde o harmonizovaný systém v Evropě, to určitě ne, alespoň já to navrhuji, ale co bychom mohli udělat, a na tom pracuje moje agentura, je Eh, vytvořit harmonizované mapy infrastruktury, kde by se lidé mohli skutečně podívat na to, jak se mohou přesunout mezi jednotlivými typy dopravy, kde jsou přístavy, kde jsou železniční nádraží a tak dále. A to jsou ty typy dokumentů a informací a informačních systémů o infrastruktuře, které musí být k dispozici sektoru dopravy, abychom, mohli, abychom se mohli inspirovat tím, co se děje v ostatních částech Evropy a být efektivnější a také najít efektivnější řešení, jak tedy přesunout jednotlivé náklady přes Evropu. Tady máme, tady z přístavu například. V podstatě, pane předsedo, už nemám moc co k tomu říci. Eh, nechci samozřejmě další krizi leteckou eh, se sopečným prachem, ale myslím si, že příště bychom mohli být už lépe připraveni a spolehat například na na to, že <clears throat> letecká doprava poskytne eh, veřejnosti větší záruky, abychom se, se nemuseli vypořádat s více věcmi najednou. Děkuji. Děkuji. Já také rozhodně nechci další uh, mrak a doufám, že příště bychom byli lépe připraveni, ale uh, prosím, berme v úvahu, že se musíme poučit z toho, co se stalo. Děkuji vám za prezentaci, děkuji vám za otázky. A zítra v 9 hodin dopoledne se opět setkáme a za čtvrt hodiny se sejdeme s koordinátory. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám, paní profesorko.